Okay, okay. Okay, colleagues, um, a... Milí kolegové, já doufám, že jste všichni strávili krásné prázdniny a nyní jste v pohodě, protože máme před sebou velice náročný podzim a budeme začínat již velice náročným programem v září. Vítám vás tedy zpět po krásných prázdninách. Jestliže nejsou žádné... Um, that will be only for a, for a short, short time.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 je místopředsedou pro obchod a marketing. Faurecie byla založena před 18 lety a patří k deseti globálním hlavním dodavatelům v oblasti automobilového průmyslu. Toto slyšení již bylo naplánováno na první polovinu roku, a ovšem došlo k posunu a dnes se tedy slyšení koná. V druhé polovině schůze se budeme zabývat spíše politickými tématy, ale nyní bych chtěla přivítat zástupce Faurecie a nyní mu dávám slovo na maximální dobu deseti minut. Thank you. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, jmenuji se Peter Lakin a zodpovídám za prodej a marketing v oblasti faurecie, v oblasti výfukových systémů. Nejdříve bych chtěl poděkovat vašemu výboru za vaše pozvání a za to, že vám mohu dát další informace o vývoji emisních výfukových systémů. Týká se to především technologie a produktů, ke kterým kterým tyto systémy patří. Já bych chtěl začít eh, informacemi o skupině Faurecie. Faurecie byla založena před 18 lety ve Francii a rychle se z této společnosti stala velká firma patřící k deseti eh, nejdůležitějším dodavatelům autovoly pro systému. My, se za, eh, my, my vyrábíme především výfukové systémy, interiéry a sedadla a také se zaměřujeme na lehkou technologii, která pomáhá výrobcům automobilům EEM e, snižovat skleníkové plyny a emise. V je také poskytuje e, systémy na úpravu Eh, polutantů, které eh, jsou emitovány z výfukových systémů a jsou škytlivé pro lidské zdraví. V roce 2015 jsme měli prodej v obla, eh, ve výši 19 miliard euro. 40 byl výfukové plyny a 7 byl interiér a také další část se týkala sedadel. My v současné době době také rozšiřujeme naši činnost na Asii a na USA. Také jsme přítomni v USA a dodáváme hlavním výrobcům automobilového průmyslu. 50 našich prodejů je v Evropě, 40 v USA a zbytek tedy v Ázii. Skupina má také dobře vyvážené portfolio zákazníků. U a máme mezi našimi zákazníky čtyři hlavní automobilové výrobce. Hlavní výrobce je Volkswagen, pak následuje Ford, Renault, Nissan a PSA. V minulých několika letech Faurecie také urychlila inovační snahy, zvláště v oblasti ekonomie úspory eh, paliva a řízení eh, emisí. Investujeme také více než miliardu do, eh, ročně do výzkumu a vývoje. A Především se tento vývoj eh, a výzkum týká úpravy toxických látek. Máme 6 tisíc inženýrů v 30 vývojových a výzkumných centrech po celém světě. Naše technologická strategie je zaměřena na dvě hlavní výzvy v oblasti automobilového průmyslu. A to je trvale udržitelná mobilita a tady se zaměřujeme na kontrolu emisí emisí a úsporu paliv a také se zaměřujeme na bezpečnost, pohodlí a komfort celkových eh, interiérů v autech. Dnes se zaměřím na technologii pro trvalou udržitelnost mobilitu protože váš výbor se především zaměřuje na řízení emisí a úspory e, paliv. Je třeba rozlišovat tyto dvě oblasti protože úspora paliv eh, pohoných látek také je důležitá pro zákazníka a snižuje emise CO2. CO2 je skleníkový plyn, není však škodlivý, ovšem přispívá k oteplování planety a proto je to globální záležitost. Eh, řízení emisí se týká úpravy výfukových plyn a snažíme se tady odstraňovat toxické plyny, které poškozují lidské zdraví. A tato záležitost je především urbáního a místního charakteru. Vypořádat se s těmito výzvami je velice nutné a proto se zaměřujeme se na lehkou hmotnost vozidel a také na Eh, kvalitu ovzduší. Budu se zabývat těmito záležitostmi v souvislosti s úsporou pohoných látek. Nejdříve lehká vozidla. Saving 10 kilograms of weight in a vehicle Úspora hmotnosti může také snížit eh, CO2 přibližně na 1 eh, gram na testovaný kilometr. A tím pádem my můžeme snížit celkovou hmotnost o eh, až 100 kg tím, když používáme například plasty a nebo také používáme laserové svařování a podobně. A v budoucnosti se hodláme také zaměřit na kompozitní materiály a snažíme se také, budeme využívat uhlíková vlákna, což nám umožní snížit hmotnost automobilů, což také povede ke snížení emisí CO2. Management. Za druhé, řízení spotřeby energie. E, třetina energie Eh, ze spalovacího motoru se ztrácí v podobě tepla eh, v výfukovém systému. Tím, že toto teplo eh, rekuperujeme, například používáme v kabině, můžeme zlepšit spotřebu. Při nízkých okolních teplotách se nám daří například uspořit 7 této energie v rychlostoucím efektoru hybridních vozidel. To se týká například Hyundai, zde eh, vyvíjíme nové technologie, eh, které ztratovou energii z výukového potrubí eh, proměníme v energii mechanickou nebo podobnou. A třetí oblast to je kvalita ovzduší. Úroveň emisí se spalovacích motorů závisí na několika faktorech, včetně návrhu a konstrukce, energetické kalibrace, spotřeby vzduchu a tak dále. Zde dodáváme Eh, systémy pro úpravu výfukových plynů pro benzinové i eh, mm, dýzlové motory. Eh, týká se to katalyzátorů, zachycování NOx, CO2 a tak dále. A toto bude technologie pro všechny výrobce motorů. My už jsme tomuto výboru poskytli odpovědi na písemné otázky. Máte je před sebou a já jsem připraven poskytnout dodatečné odpovědi. Důležité ovšem je v této chvíli to, že Forencia eh, dává k dispozici statické moduly. My nepoužíváme eh, software a eh, jakmile je naše zařízení zabudováno do vozidla, nelze ho upravit. My se řídíme příslušnými předpisy a de facto je to ku prospěchu růstu našich eh, technologií pro kontrolu emisí. Pomáháme takto našim zákazníkům zlepšovat eh, kvalitu ovzduší. Eh, Foresia má na svém kontě mnoho odměn a cen a ocenění. Například z roku 2012 máme cenu za upravené písty a nedávno máme eh, cenu za tzv. Nathy Lean technologii. To je úvodem eh, všechno. Já doufám, že jsem vám eh, dal rozsáhlý obraz toho, co to znamená Forecia, co vyrábíme a co děláme. Já nyní velice rád budu odpovědět na vaše otázky a doufám, že informace, které jsme tomuto výboru již písemně poskytli, eh, plus naše odpovědi na tomto zasedání eh, pro vás budou cenou podporou. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Lákené. Já se domnívám, že eh, tady pořád ještě máme řadu dalších otázek. Provedeme to ve dvou kolech. A e, začneme tedy tím, že dám slovo panu zpravodaji Salbovi. Děkuji vám, paní předsedající. E, jsem rád, že vás zde všechny kolegové vidím po prázdninách a já nyní e, budu hovořit španělsky. Já bych se chtěl zeptat pana Lakina jakožto experta. Is that okay? Como expertos en tecnologías que... Jakožto experta na technologie. Vaše společnost, zejména e, pokud se týče e, vašich e, technologií na úpravu emisí. Jak vnímáte kapacitu expertů, kapacitu zdrojů na úrovni Evropské komise? v oblasti automobilového průmyslu, eh, tak aby tito experti byli schopni vyhodnotit legislativu, eh, která se zde prosazuje. Eh, pokud jsem to rozuměl správně, ta otázka zní, jak hodnotím zdroje Evropské komise. No to je pro mě velmi obtížná otázka, poněvadž já tedy jsem neměl příliš mnoho přímých kontaktů s Evropskou komisí. Já musím říct, že jsme velmi vděční za podporu, eh, kterou dostáváme od naší vlády, ale já těžko mohu říci, jestli těch, zdraz, eh, těch zdrojů je dost nebo ne, které mají naše vlády. Eh, děkuji. Pokud se týče září 2000 15. Eh, tehdy jsme se dozvěděli, že eh, tyto mechanismy eh, byly již používány. Mě by zajímalo, zda v té době už byly známy poznatky tedy o implementaci této technologie, nebo ne. Eh, ještě pro vyjasnění, když hovoříte o tomto typu technologie, hovoříte tedy o těch eh, zařízeních, eh, které manipulovaly emise. Ne, my jsme o těchto zařízeních nevěděli. Jak už jsem řekl dříve, my máme mm, pasivní nebo statické moduly, čili ty naše moduly nepoužívají software, a my jsme tedy vůbec nevěděli, že existují takovéto, takovýto manipulativní software. My jsme se o tom dozvěděli z novin tak jako eh, kdokoliv jiný z veřejnosti a e, de facto jsme se dozvěděli, že v Evropě je možné, že takováto zařízení, takovýto software e, se používá. Je to, je to jaksi e, dokonce legální, nebo bylo to legální v minulosti. Dobře. Vy tedy víte, že tato zařízení Eh, že jste se o tom dozvěděli eh, v okamžiku, kdy to bylo zveřejněno. Ano, je to tak. A nepřekvapilo vás to, pokud jsem tomu správně rozuměl. Ne- nepřekvapilo vás, že někdo takovéto zařízení používá. Je to tak? Ne, není to tak. Jak jsem řekl, eh, my toto nepoužíváme, my nepoužíváme software při naší práci. Já myslím, že eh, de facto všichni byli překvapeni, když eh, se to eh, jaksi provalilo. A ještě jedna otázka. Domníváte se, že tato tendence ke zmenšování velikosti motorů že tato tendence koreluje eh, s eh, redukcí emisí? Ano, hovoříte o downsizingu motorů. Zdá tedy downsizing souvisí se snižováním emisí. Ano, eh, downsizing motorů zlepšuje spotřebu paliva, takže tím se to také projevuje na emisích. Děkuji vám, eh, pane, paní předsedkyně, a děkuji vám, pane Lakene, že jste mezi nás zavítal. A děkuji vám za velice eh, jasnou a úžasnou prezentaci eh, vaší firmy. Já mám několik otázek, které pro vás budou asi velmi jednoduché. Za prvé, považujete technologii, kterou dodáváte výrobcům motorů, považujete ji za součást motoru? Ne, to není součást motoru. Motor eh, de facto eh, my, eh, my, my nejsme součástí tady toho základního motoru nebo konstrukce motoru. My vlastně naše zařízení jsou až za motorem umístěvány. Čili my eh, de facto eh, dostáváme parametry eh, výfukové směsi z motoru a to jsou naše vstupní údaje a my jsme potom, potom je místo pro naše výrobky. Ano, čili toto je vlastně dodatečná úprava výfukových plynů. Mám druhou otázku a sice poměrně často technologie na kontrolu emisí se vypíná, eh, jakmile eh, vozidlo zjistí, že není v laboratoři, není testováno nebo eh, při extrémních teplotách. A je to vlastně v souladu s předpisy, aby se motor nepoškodil nebo něco podobného. Domníváte se, nebo existují důvody pro to, aby se vypínaly vaše technologie z důvodu bezpečnosti, z důvodu nepřízných teplot a podobně? Ano, děkuji za tu otázku. Eh, součásti, které dodáváme my, u těch eh, si nejsem vědom žádných důvodů, aby byly vypínány. Ale já jsem samozřejmě při přípravě na toto zasedání četl Eh, o eh, tom, co vzešlo eh, z předchozí slyšení a podobně, ale skutečně existují jiné součásti, ne ty, které vyrábíme my, které skutečně mohou být poškozeny. Ano. Ano, děkuji, to je velmi jasná odpověď. Jedna z vašich dodávek, tak to je močovina, čili to je hladka, která reaguje s NOx. Často slyšíme, že nádrže na močovědu jsou příliš malé, čili co k tomu můžete říci. A e, jak často je třeba doplňovat nádrž s močovinou, například e, po kolika kilometrech, tak aby hm, to množství bylo statečné. Ano, to, to je velmi užitečná otázka, poněvadž e, o tomto se hodně spekuluje, o těch nádržích na močovinu a jejich velikosti. Já bych eh, řekl, eh, že my tady eh, dodáváme systémy, které jsou pro selektivní katalytické reakce a proto je potřebný amoniak. A tady jsou dvě možnosti. Jedna je AdBlue, což je vlastně ta močoviny, močovina. A tím se vlastně jaksi amonium vstřikuje do eh, výfukového, mm, výfukového potrubí. Ano, a druhá možnost je eh, amonia, který je v podobě plynné. A o tom můžeme pohovořit později. Ale každopádně ten amoniak je tam zásadní, ten je tam potřebný a množství spotřeba tedy závisí na emisích NOx. Čím více NOx, tím více amoniaku. Ta velikost nádrže vám prostě neřekne přesně, jak často se má doplňovat močovina, a e, jak často se e, vstřikuje e, tato látka do výkupové potruby. Čili Eh, ta velikost, že vám jenom řekne, jestli se to musí doplňovat jedno za měsíc, jedno za šest měsíců nebo jak. Ale v podstatě závisí to na ujeté vzdálenosti. A doplně se to spíše po 100 kilometrech nebo spíše po 10 tisících kilometrů zhruba. No, tak eh, především eh, my tuto nádrž nedodáváme, takže to nevím, ale Eh, na trhu jsou eh, tyto nádrže o velikosti od 8 do 20 litrů, někdy přes 20 litrů a eh, de facto výrobci usilují o to, aby se to doplňovalo vždy podle servisního intervalu. Čili je to velice rozdílné. Některým nevadí, že se to musí doplňovat mezi servisními intervaly, a prostě podle toho si určují tedy ty své velikosti nádrže. Pan Bás? Děkuji, ano. E, e, vidím, že jde se, ale co se naučím. E, chtěl bych se ptát ještě něco k NOx. E, myslím, že ta situace tady není úplně jasná. E, otázka je, jak to lépe vyřešit, poněvadž my tady máme emise, které ovlivňují eh, podnebí, tedy eh, klima, to jsou TCO2, a potom tady máme jiné emise, které jsou toxické a tudíž zdraví škodlivé. Eh, co podle vás by bylo nejlepším způsobem, jak NOx redukovat? Ano, ty systémy, které používají ty eh, SCR systémy eh, jsou schopny si s tím poradit, nebo jsou, eh, jsou při specializované, čili jak by si s tím měli poradit výrobci dieselových motorů? Ano, děkuji za tu dobrou otázku, to je příležitost, jak vysvětlit trošku více, jak se to dělá s těmi NOx. No, nejdříve tedy ty CO2 emise versus NOx. Dá se říci, že Eh, čím účinnější je motor, eh, čím eh, větší jsou teploty, tak tím je účinnější ten motor, ale tím více je emisí NOx. Ano, čili vlastně říkáte, že tady skutečně je něco za něco. Takže jestliže redukujeme CO2, tak nám narůstá NOx. Ano, je to tak, když, a to se týká nespracovaných emisí z motoru, emise přímo za motorem. Čili některé, někteří výrobci se rozhodli, že budou snižovat eh, spotřebu paliva, tedy CO2, a tím pádem eh, z jejich eh, motorů vychází více NOx. A NOx potřebuje, potřebují tedy efektivnější dodatečnou úpravu výukových plynů. Jak se to dělá? Tak eh, vy jste o tom určitě už slyšeli. Eh, jenom tedy pro jistotu řeknu, že eh, my máme cirku, recirkulaci, výfukových plynů, které se vracejí znovu zpátky do spalovací komory a e, tím se snižuje množství e, kyslíku a tím se snižuje množství NOx. E, pokud se týče tak to, to je zase to je vysokotlaká varianta, nízkotlaká varianta, studená varianta a tak dál. Pak máme takzvaný Lean NOx Trap, který zatr, zachycuje eh, NOx v keramické mřížce eh, od určité teploty. Lenox eh, de facto zachycuje NOx za nízkých teplot. A jinak dále existuje systém SCR pro vyšší teploty, teda selektivní katalytická reakce. Eh, SCR je velice účinný systém, ale eh, musí být eh, potřebuje aspoň 180 stupňů Celsia plus AdBlue nebo 120 stupňů při přímém stříku spliněného amoniaku. Takže nejlepší způsob, jak NOx Eh, spolehlivě eh, zachycit. To jsou kombinace tří systémů. A eh, tyto systémy, nejsem, nejsem technik, ale dovedu si představit, že to zabírá určitý prostor ve vose. Je to jednodušší vměstnat do většího auta nebo do menšího, než do menšího auta? No, určitě ve větším autě je více místa, ale také je větší úroveň, eh, vyšší úroveň emisí. Dobře, a ještě poslední otázka. Vy jste řekl, že eh, tím, že se eh, přechází k menším motorům v autech, tak máme tady účinnější spalování, ale znamená to také vyšší NOx? Ne, pokud dáte eh, malý motor do velkého auta, pak ten motor se bude více namáhat a to znamená, že sice se sníží emise CO2, ale určitě tam bude více emisí NOx. Eh, to totiž znamená, že ten motor pracuje při vyšší teplotě a to znamená, že eh, NOx je vyšší, tedy v tom neupraveném výfukovém plynu. Děkuji, pan Falucci. Děkuji. Pokusíme se rychle odpovědět na tři dotazy. Jak to vypadá s těmi jednotlivými systémy? Vnější teploty mají negativní dopad na NGR. Při nízké teplotě je dezaktivován tento systém. Pokud chcete eh, rekuperovat eh, tuto teplotu při fukových plivech, je to možné? Vy potom hovoříte o prospěšnosti u CO2, ale ne u NOx. Můžete nám to lépe osvětlit, co se týče NOx? Já se jenom pokusím zjistit, zda jsem správně pochopil, o co jde EGR. E, jaký je tedy mm, za nízké teploty, jak funguje EGR? Za nízké vnější teploty. My nedodáváme systémy EGR. My hovoříme o systému, který my dodáváme. To jsou ECR systémy a LNT systémy, ale ne ty EGR, eh, e takže tam nemohu odpovědět. Já tomu rozumím, že vy to nedodáváte, ale ten váš systém eh, tím, že rekuperuje teplo, Eh, může eh, fungovat za nízkých teplot, kdy jindy by byl dezaktivován. Oh, okay. yeah, I, I understand what you're saying. Teď rozumím tomu, co říkáte. EGR v dýzlu má eh, snižovat úroveň NOXu. My nedodáváme EGR, my dodáváme další jiné systémy. Jejíž eh, úkolem je také snižovat eh, množství emisí NOx. Takže by se dalo říci, že nepotřebujete EGER, pokud máte jiné systémy na zachycování eh, oxidu dusíku. Dobře, zpátky k otázce 7. Vy hovoříte o různých kvalitativních eh, normách eh, u vašich produktů. Co to konkrétně znamená? Proč jsou zde tyto rozdílné standardy? Máte eh, k tomu také nějaké jiné výsledky u jednotlivých, výs, jednotlivých systémů? Right, thank you. Yes. Um, I think the response we mentioned, we said over here was that. Uh, Já si myslím, že ta odpověď, na kterou to od kterou tu dáváme, tak, tak my tu hovoříme o jiných eh, kvalitativních eh, úrovních. Ne, to vy odpovídáte sami o těch různých kvalitativních úrovních, ale já se vás chci zeptat, jaký je tu rozdíl u těch eh, systémů kontrol emisí. Takže jaká je ta otázka na emise? Je to otázka číslo 7. Vy uh, hovoříte o tom, že máte různé standardy kvality a uh, trvanlivosti u vašich produktů. A chci se vás zeptat, jaké tedy? A je nějaká souvislost mezi různou kvalitou a různou kontrolou emisí? A rozumím. Ano, my poskytujeme produkty na různém trhy, brazilský, indický, čínský, evropský a každý z těchto trhů má různá pravidla pro omezení emisí. Takže my, ten, eh, my se snažíme dodávat správný produkt na správný trh. A také eh, zde mohou být v jednotlivých oblastech různé požadavky na trvadlivost systému kvůli tomu, abychom se přizpůsobili eh, trhu, také se přizpůsobujeme v některých případech eh, té trvanlivosti, tak jak je žádaná. Ehm, jsou to otázky na rozdíl mezi Evropou a Spojenými státy. Samozřejmě eh, jsou to rozdíly v jednotlivých legislativách mezi Spojenými státy a Evropskou unii. A to se projevuje také v jednotlivých specifikacích technických produktů, ale teď nevím, jestli jsem vám odpověděl na vaši otázku. Dobře, děkuji. Mám poslední dotaz. Hovoříte o zkušenosti, kterou jste učinili v Kodani s vaším systémem. A hovoříte tady o těžkých, tedy nákladních eh, nebo jiných eh, těžkých eh, vozidlech. Je tu nějaký rozdíl mezi těmi těžkými a těmi mm, středně těžkými a, a, mm, Eh, lehkými vozidly? Dá se to používat ten váš systém také pro nízké objemy? Děkuji. Ta zkušenost eh, skoro Kodaně pochází z jednoho startupu. My jsme je podporovali eh, v tom, aby postupovali dál. Tam došlo k retrofittingu a šlo tam o to, že se u městských autobusů zachytával amoniak prostřednictvím systému AdBlue, a systému eh, Například, jako máte, eh, vy můžete používat aplikaci na svém telefonu a vidíte, jak ten systém STS vlastně prospívá a jak se tím šetří ty eh, emise dusíku. To můžete používat tedy v městě Kodani, ale to je pořád u u těžkých vozidel. Jednalo se o městské autobusy, eh, kteří pracují za nízkých teplot. AdBlue SR eh, vyžaduje minimální teplotu 180 stupňů. SDS může fungovat u 120 stupňů, takže vlastně mm, začíná fungovat mnohem dříve. Další. Yes, thank you. Pan Henkel, děkuji. Já budu hovořit německy, když také mi budete rozumět. Hovořilo se o močovině a mě by zajímalo, co se vlastně stane, když je nádrž prázdná a jede se dál, jede auto dál. Můžete to popsat? Děkuji vám, pane Henkle, za vaši otázku. Vy jste velice zkušený člověk, vy zřejmě víte, jak to postupuje. Eh, já to chápu tak, že Nejdříve vám začne blikat kontrolka na palubní desce, eh, která vás bude informovat o prázdné nádrži a jestliže toto se nestane, tak by potom motor měl začít běžet na nižší obrátky, na takzvané limbo, a potom by měl řidič doplnit nádrž. My nejsme experti na tyto strategie. My nevíme, jak jednotliví výrobci automobilů eh, se k tomuto staví a jak požadují po řidičích doplnění nádrže. A další otázka. Mě by zajímalo, zda ve vašich výzkumech a ve vývoji jste přišli na nápad nebo narazili jste na problém, že mohou existovat různé emise oxidu dusíku v zá závislosti na kvalitě pohoných hmot, tedy dýzlu, nafty, která se natankuje? Toto je opět technická otázka. Pokud se týče účinnosti našich produktů v závislosti na kvalitě pohodné hmoty, toto souvisí s obsahem síry v naftě. Paralelně s k dalšímu vývoji, tak tady opravdu nejenom v ob, tady máme legislativu týkající se NOx, ale také se vyvíjí legislativa týkající se kvality pohoných mod. A čím lepší kvalita nafty, tak o to lépe, protože například v Číně špatná kvalita nafty způsobovala, způsobovala problémy s dodatečnou úpravou emisí. Takže opravdu mohu říci, že tady existuje vzájemná korelace. Já jsem položil tuto otázku, protože jsme o tomto tématu v našem výboru zatím ještě nediskutovali. A mám ještě třetí otázku. Jestliže se dodává auto s vaší technologií a potom ujede 5 20 tisíc kilometrů za rok, jak lze zabezpečit, aby kvalita Eh, kontroly, či eh, aby kvalita řízení emisí byla stále na výši. Děkuji vám eh, za otázku týkající se trvanlivosti systému. Když zahájíme projekty se zákazníky, potom dostáváme přesnou specifikaci od zákazníků. Týká se to teploty, výfukových plynů, tras výfukových plynů a také se zabýváme život životností a požadavky na životnost. My také spolupracujeme s požadavky zákazníků a potom tento systém otestujeme provádí se testy, zdali opravdu kritéria e, životnosti jsou splněna. My máme různé zkoušky a také zákazníci e, provádějí testy na své straně ale přece jenom mám ještě jednu otázku. Vy jste se zmínil o tom, že vaše systémy jsou vyváženy do Jižní Ameriky a také například do USA a na jiné kontinenty. A já se chci zeptat, kde je vlastně benchmark z hlediska nejlepší regulace a kontroly emisí. Kde, v jaké oblasti se ta, to nalézá? Já bych řekl, a není to také tajemstvím, že nejlepší tedy první eh, legislativa v oblasti emisí byla eh, uvedena v život v Kalifornii. Ano, pan Federle, já mám ještě dvě, tři otázky. První otázka se týká trhu. Myslíte si, že úřady ignorovaly existenci odbo- odpojovacích zařízení? Že jednoduše si nevytvořili eh, korelaci mezi laboratorními testy a testy eh, přímo v terénu? Děkuji vám za tuto otázku. Vy mě žádáte, abych spekuloval o efektivním fungování úřadu a to já dělat nebudu. Já bych řekl, že od doby té doby, co se objevila informace, potom reakce úřadu i také automobilového průmyslu byla zásadní a myslím si, že opravdu se v této oblasti něco děje, ale nebudu odpovídat na to, co se stalo v minulosti. A potom, pokud se týče techniky, tak se chci zeptat, zdali jste slyšeli, uh, nějaké, že se také hovořilo o tom, že dochází k diskrepanci mezi eh, laboratorními testy a reálným provozem. Ano, když se měří emise v autech z aut a be, zkoušíte toto eh, v terénu, tak vlastně tyto eh, přístroje na zkoušky v terénu před deseti lety neexistovaly. A takže nyní tyto přístroje již máme a také bylo v té době, nyní tedy řečeno, že samozřejmě emise, které se naměří v terénu, jsou vyšší než e, emise měřené v laboratoři a to není žádné překvapení. Vy tady také hovoříte o emisích a proto by mě eh, zajímalo, zdali opravdu je vhodné zapojit odpojovací zařízení v určitých situacích. Děkuji vám za tuto otázku týkající se teplotního okénka. Podle našich zkušeností my zatím jsme neviděli důvod, proč toto dělat. My možná dokážeme pochopit, proč někteří výrobci eh, toto také používají, ale my EGR nedodáváme, takže já se k tomu nemohu úplně vyjádřit. Já mám ještě další otázku. Podíváme-li se do roku 2007, tak by mě zajímalo, tenkrát byly stanoveny normy Euro 5, Euro 6 a jak, co vy si o to myslíte? Tato pravidla byla stanovena byla tato pravidla stanovena tak, že je mohl také trh splnit v roce 2007. My jsme v této době v této oblasti méně působili, ale eh, regulace se bývá náročná na, a klade vysoké požadavky na průmysl, ale vždy se také regulace dělá ve spolupráci mezi automobilovým průmyslem a úřady. A eh, tak se postupuje v Evropě i také v USA. Například, jak již jsem hovořil o tom, tak Kalifornie byla v čele a nyní samozřejmě se kalifornská legislativa také posunula na vyšší úroveň. Já se nemohu vyjádřit k, roce 20, k roku 2007, ale samozřejmě se také technologie vyvíjí a máme nové systémy. Thank you very much, uh, Madam Chair. Děkuji paní předsedkyně, děkuji panu Lakinovi za to, že je mezi námi. Když jsem si přečetl písemné odpovědi, tak jsem pochopil, že vyrábíte určité díly, ale nevyrábíte software. Můžete nám něco více říci o tom, když dodáváte své produkty a také z hlediska záruky a ručení? ne, měli byste také řešit například otázku eh, eh, například eh, softwaru v této souvislosti? Děkuji vám za tuto otázku. Je opravdu obtížné na ní dát jednoduchou odpověď, protože emisní systémy, tedy výfukové systémy, se skládají z mnoha produktů a také to závisí na například vstřikovacím systému, na, na poupravovém systému, na e, motoru, který je zabudován, jak také jste hovořil, že například jsou tady různé produkty, například EEG, které my nedodáváme a e, potom samozřejmě jednotlivé produkty spolu spolupracují e, my těžko můžeme říkat eh, výrobci automobilů, jak má postupovat a jak má vyrábět auta. My ručíme za naše produkty a také naši kolegové takto postupují. Pokud se týče faurecie, tak my tady dáváme určité možnosti, my také dodáváme tu nejlepší technologii. A například eh, lze také eh, vyvažovat určité produkty a nabízet možnosti výrobci. My nemůžeme se vyjadřovat k ničemu, k čemu nemáme kompetence. A já si dovedu představit, že náročné normy, emisní normy v USA také vedou k tomu, že dodáváte do USA jiné produkty. Můžete nám říci něco více o eh, těch rozdílech, když bychom tyto produkty, které vyážíte do USA, používali v Evropě? Eh, pomohlo by to například také ochraně motoru? Mohlo by nám to také pomoci v dalších oblastech v Evropě. Když porovnáváme s evropský a americký systém, tak samozřejmě jednotlivé systémy jsou vytvořeny tak, aby odpovídaly eh, příslušné legislativě, například vyšší normě NOXu a v současné době eh, navrhovaná legislativa v Evropě bude také splňovat a bude usilovat o splňování amerických eh, norem. My již jsme s touto technologií v Evropě začali a to nám také zlepší kvalitu vzduchu. Um, Děkuji paní předsedkyně. Mnoho kolegů už hovořila a vy také jste hovořili o poměru vyvážení mezi CO2 a NOx. Vy jste také řekl, že nahledě na toto možné vyvážení, je, že tu mohou být různé legislativy v EU a v USA. Příští týden se bude konat schůze o tom, jak může technologie nakonec eh, zbavit dýzly škodlivých eh, emisí dusíku. Já se vás chci zeptat, pokud tu může být nějaká vyváženost mezi CO2 a NOx, má to nějaký praktický dopad pro auta, která používají moderní technologie a mohou tedy legálně e, splňovat požadavky na emise NOx? Děkuji mnohokrát za tuto příležitost um, zveřejnit více informací a propagovat tuto, tuto akci. Já jsem sebou přinesl i nějaké materiály. Oni, jak jsem e, říkal, e, ten německý, e, pardon, dánský startup se tím začal zabývat touto technologií. A my se přesvědčení, jak už to říkal váš kolega před vámi, že chceme využívat ty nejlepší možné technologie, a zde jsou tedy různé možnosti. Tento systém zavádí čpavek do e, systému, je ochováván čpavek v určitém prostředí a když se systém zahřeje na určitou teplotu, čpavek se dostává přímo do výfukového systému a proto tam funguje mnohem rychleji než jiné systémy tam, kde například se jedná o sloušeninu vody eh, s dusíkem nebo tedy se čpavkem. Eh, tam to tedy funguje mnohem rychleji v, naš, eh, v tomto novém systému. A tímto způsobem můžeme snižovat emise NOx. A to by tedy umožnilo tu myšlenku, že trade-off, to vyvážení mezi CO2 a NOx není zapotřebí. Kolegové, kteří se zabývají technickou stránkou a vývojem, se budou zabývat tím, aby měli efektivnější motor, výkonnější motor. Eh, když budete pracovat tedy s výkonnějším motorem, který pracuje za vyšších teplot, eh, například eh, v dýzlu, tak budete účinnější, co se týče množství paliva, které budete potřebovat, tím pádem budete snižovat emise CO2 ale ta vyšší teplota bude způsobovat, že budete uvolňovat více emisí NOx. My se snažíme zabývat se tím, co vychází e, z motoru. Takže mezi motorem a, a výfukem můžeme zasáhnout a snižovat v, tom, v tomto prostoru emise. Takže ty, eh, emis, ty systémy SCR k tomu pomáhají. Rozdíl je to, co vychází přímo z motoru jako emise a to, co vychází z výfuku. O to nám jde. Takže by se daly takto eliminovat emise NOx. Současná eh, legislativa stanoví určité limity a bylo by zajímavé zjistit, eh, jaké požadavky na vás kladou eh, výrobci také se snaží výrobci eliminovat emise a nebo chtějí, abyste spíše e, vytvořili takové komponenty, které budou jim umožňovat, aby splňovali právní limity. My se zabýváme cíly. A ty cíle mohou být rozdílné e, v jednotlivých státech i na jednotlivých trzích e, podle právních požadavků jednotlivých států. Takže ano, právní mes je určitě eh, určitý limit, kterým se zabýváme a budeme se snažit eh, tato pravidla splňovat. Většina eh, výrobců ale neusiluje jen tedy o, sníži, jen o dosažení toho limitu, ale spíše o, o mm, co možná nejnižší úroveň. Chtějí se dostat pod ten limit. Takže Eh, my eh, máme požadavek od našich zákazníků, eh, tedy od těch výrobců, abychom dosáhli nižších emisí, než které jsou ty limitní. Znamená to tedy, už jenom drobný follow-up, znamená to, že ten argument výrobců, že je třeba měřit emise NOx, tak to není tak relevantní, protože oni se stejně snaží snížit ty Eh, limity. Ne, ne, to měření je zásadní. Když hovoříme o eh, homologaci, o konformitě pro budoucí eh, regulaci v EU, tak tam se hovoří o hodnotě 1,5, 1 plus, takže to měření se musí vzít v úvahu. A současná regulace to rozumně bere v úvahu. Děkuji, paní předsedkyně, já budu hovořit italsky. Dobrý den. Já navážu na poslední dotaz. A já se na toto ptám mnoha eh, techniků, mnoha svědků. Jedná se faktory konformity, o technické věci. Já vím, že to je technická otázka, ale v podstatě ta otázka eh, stále více nachází politické odpovědi. Takže jsou tu určitá technická odůvodnění eh, na to, aby se eh, stanovila určitá pravidla pro stanovení té konformity, těch hodnot konformity. Děkuji za tu otázku. Neboli co si myslím o e, emisích, které by byly nižší než ta e, limitní úroveň vyžadovaná legislativou. Ano, jsou lidé, kteří se snaží e, dosáhnout lepší hodnot, než které jsou vyžadovány legislativou ale to ještě neznamená, že se jim to eh, eh, podaří. Ty cíle, které máme, možná budou přísnější eh, než legislativa, ale nemusíme se až tam dostat. Lidé chtějí dosáhnout lepších výsledků než to, co žádá regulace je ehm, to postupné nastavování limitů, protože je tu už teď eh, euro 6, eh, pak může přijít eh, norma euro 7 a regulace nás tedy tlačí k tomu, abychom pokročili ve vývoji. Já teď si nejsem jistý, jestli vám to odpoví na vaši otázku. Ale je to prostě ten způsob, jak postupuje průmysl. Snaží se být lepší a lepší. Mám ještě tady jednu otázku. U aut s malým objemem, malým výkonem, vy už jste hovořil o tom, že produkují méně oxidu dusíku. A proto bych se vás chtěla zeptat, bylo by možné využívat u nich jen jednu technologii, mm, aby se dosáhlo tedy té patřičné um, úrovně oxidu dusíku, anebo je zapotřebí používat ty tři jednotlivé technologie, které jste nám prezentoval. A ještě se chci zeptat na náklady takovýchto technologií. Jak eh, tento, tyto mm, prostředky, ten, ta cena mm, celé technologie ovlivňuje celkovou cenu automobilu. Zda tedy ta vaše nová technologie založená na eh, tom projektu, o kterém jste hovořil, může poskytnout eh, kompetitivní cenu oproti eh, ceně zařízení, která je v současnosti k dispozici. A případně kdy? Především vám chci poděkovat za otázku týkající se technologie. Jak už jsem se zmínil, já se nemyslím, že by stačila jen jedna eh, technologie, když se podíváme na to, kam směřuje eh, legislativa. Budeme potřebovat spíše kombinaci různých typů technologií, jako je EGR, eh, e CR a další. A to proto, že SCR například pracuje za jiné teploty. Tři technologie, tyto tři technologie eh, pravděpodobně budou zapotřebí pro dýzlové motory v budoucnosti. Ta technologie STS, o které jsem hovořil předtím, to je nová technologie. Ta se rozvíjí a teď se přivádí na trh. A jako tedy nová technologie musí být konkurenčně schopná. Musí být schopná konkurovat těm dalším technologiím, jako je AdBlue. AdBlue má tu výhodu, že už je eh, produkována několik let, zatímco toto je úplně nová, takže to je taková výzva a my ji jako takovou musíme brát. Děkuji. Už jenom krátkou otázku. Jaké technologie by mohly být používány dnes? A jakými by se daly vybavit eh, vozidla, která už jsou dnes na ulici? aby mohli splnit legislativu tato vozidla. A abychom tedy mohli dýchat vzduch. To je opravdu dobrý eh, dotaz, protože čistota ovzduší ve městě je eh, důležitá otázka. Například eh, mm, toto nové zařízení lze domontovat na stávající vozidla, to už se provedlo v Kodani, takže místo toho, než by se pře, Ehm, využila, ehm, využil čpavek eh, vědcovi močovina, tak se eh, může poskytovat ehm, zařízení, které bude používat čpavek eh, tedy v plyni, ale potřebuje to určitý prostor, do kterého byste v tom vozidle mohli namontovat tento další katalyzátor. Děkujeme mnohokrát a nyní bude následovat druhé kolo dotazů. Pan Belet. Thanks very much, Mr. Lakin. I'm here. Yeah. Děkuji. Eh, děkuji za velice jasné vysvětlení, eh, když je to velice technické. Eh, děkuji za tyto informace. Já bych zhrnul, co jste řekl ta, tím, že vy říkáte, že existuje technologie na eliminaci eh, emisí NOx a bude k dispozici velmi brzy. Je to správně řečeno? Protože ten vývoj je rychlý. Když hovoříte o eh, nové technologii EST, eh, e ASTS, jste hovořil o autobusech, ale tam se vám podařilo v krátkodobě tyto emise snížit eh, 80%. To znamená, že v roce 2020 už může být úplně po nich. No tak ano, musíme být optimističtí. Eh, určitě se to vyvíjí eh, stejným, tedy správným směrem. Těch 70% je tam, protože ty autobusy jezdí za poměrně nízkých teplot, krátké vzdálenosti, čili motory se příliš nezahřívají ale eh, SCR, eh, ty vlastně systémy fungují až od 180 stupňů. A když eh, začnete spolehat na ASTS, tak to už vlastně mm, začíná pracovat při 120 stupních, zatímco SCR je 180, čili v tom je ten rozdíl můžeme, eh, je, můžeme NOx úplně eliminovat. No, když se podíváme na eh, prachové částice eh, z dýzlu, tak tam se toho podařilo hodně. My jsme vlastně od zavedení tohoto částicového filtru, prachového filtru, eliminovali desítky tisíc tun z atmosféry. No, pokud tedy musíte kombinovat tyto různé eh, technologie, ASTS, SCR, Linux a tak dále, eh, bude to vůbec ještě ufinancovatelné? Bude to ekonomicky provitelné? No, to je eh, jiná otázka. Otázka je, jestli dieselový motor bude ve spojení se všemi těmito technologiemi ještě konkurenceschopný. A otázka, tedy odpověď je ano, bude eh, konkurenceschopný pro určitá použití, určitě ne u velmi malých vozidel, poněvadž eh, tam potom eh, ty náklady na čištění výfukových plynů by byly příliš vysoké. Pokud se týče AdBlue nebo BlueTechu, proč vlastně je nemůžeme jednoduše prostě doplňovat u pumpy, podobně jako benzín? No, já myslím, že toto je otázka na provozovatele pump. Eh, já myslím, že tady možná ten, ta, ta poptávka ještě taková není, ale bude, bude. Dobře, děkuji, děkuji pane Lakene za jasné odpovědi. Vy hovoříte, že kombinace EGR, LNT a SCR může zredukovat eh, zdraví škodlivé emise u dýzlu. Já s tím mám jeden, eh, jednu potíž. Eh, prostě je velice málo výrobců, kteří kombinují všechny tyto tři technologie. Proč myslíte, že to je? Je to kvůli tedy nákladům, nebo je to tím, že legislativa zde není příliš přísná nebo příliš je benevolentní a umožňuje tedy eh, to tam nedávat? Eh, ta otázka je, proč tedy všechny ty tři technologie se dneska nedávají do vozidel. Já myslím, že určitě je tady důvod související s legislativou, Eh, poněvadž eh, je třeba splnit legislativu a je třeba tedy zůstat konkurenceschopný. Eh, tady je prostě třeba říci, že dýzlové motory v malých vozidlech už nejsou tak konkurenceschopné, jako byly. Má to určité negativní efekty. To znamená, že malá auta budou spotřebovávat více paliva, benzínu, což znamená, že jejich provoz bude dražší, ale na druhé straně diesely už budou příliš drahé. Kromě toho ovšem technologie se neustále vyvíjí, ta technologie je nyní složitější, ale také má větší, další životnost. A já hovořím nejenom o EGL vysokotlakem, ale je tady také nízkotlaká varianta, čili ta technologie se pořád ještě vyvíjí. Čili bude to dáno všechno technologií, vývojem, tedy kombinací vývoje technologií a legislativy. Ano, děkuji. Eh, konkurenceschopnost těch technologií, eh, říkáte, že tedy diesely v malých autech asi konkurenceschopné do budoucna nebudou. Vy jste předtím řekl, že ten eh, je mm, nutné tak nějak brát v úvahu také diskrepanci v měřeních. Ale eh, my teď máme mm, ten koeficient 2,1, čili my ten limit eh, v podstatě eh, zdvonásobujeme. No a pokud se tedy týče těch nákladů, mm, ty náklady možná jsou důležitější než legislativa, kterou tedy máme třeba de facto ten faktor 2,1, to je skutečně už hodně velký rozdíl. Ano, samozřejmě eh, ten koeficient 2,1 eh, tak eh, tady tím tou 2,1 to se porovnává to, co se tedy to, co se měří na těch přenosných měřících přístrojích a pak je tam naopak tedy to skutečné, skutečně podmínky při řízení. To 2,1 to je, myslím, součástí obecného trendu na redukci emisí. Ta, ten tady prostě je, to už eh, sledujeme mnoho let. Eh, auta, která splňují 2,1, pořád mají nižší emise než auta eh, o generaci starší. Čili pro mě skutečná otázka je, jak ten eh, pokrok udržet v dostatečném tempu. Když se podíváme na 90. let a podobně, my tady skutečně jsme měli obrovský pokles emisí, totež samus eh, v, ve Spojených státech. Čili skutečně ten pokrok tady je. A jak říkám, tady je o to, aby ten pokrok byl dostatečně rychlý. Eh, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji, pane Lachine, za velice jasné a přesné odpovědi. Eh, naučil se mnou zkratet eh, LNT, SCR a tak dále. V ideálním světě také ještě recirkulace plynu a tak dále. Vy nyní tedy se zabýváte také prodejem a marketingem No, eh, politika by chtěla ideální vozidlo, které má co nejméně eh, emisí, ale vaším zájmem je vyrábět eh, tyto komponenty, eh, protože eh, otázka je tedy, mm, eh, jestli se to nekříží s vašimi zájmy. Čili eh, jak se tedy stavíte k tomu požadavku Eh, dát na trh vozidlo, které je ideální z hlediska emisí? Ano, děkuji za, odpověd, za otázku. Tak eh, eh, ty technologie na ošetřování výfukových plynů, úpravu výfukových plynů, to tady jde vlastně o kvalitu ovzduší cokoliv, co uděláme pro zlepšení vzduchu, je pro nás krok správným směrem a my investujeme spoustu peněz do výzkumu, do nových produktů pro eh, lepší vzduch. A my tam samozřejmě musíme investovat a samozřejmě musíme také být ziskoví, protože pokud nebudeme, no tak už potom nikomu nepomůžeme, to je tak. Eh, čili Eh, my prostě nemůžeme eh, se pouze starat o naše vlastní produkty a nezajímat se o to, co je kolem nás. Eh, pokud ten průmysl jak si nebude rezonovat s tím, co chce politika, co chce veřejnost, tak to znamená pro nás potíže. Mm, my, my dnes nedodáváme EGR, ale já si myslím, že EGR tedy Eh, bude nutné, eh, tedy nebude stačit, ale eh, prostě bude to fungovat jenom v souvislosti s našimi dalšími produkty. Dobře, to je jasné, ale v praxi existuje spolupráce s tím, že tedy vaše dva systémy mohou být optimalizovány s tím ER. Existuje nějaká best practice, Eh, která by tady říkala, tak by to mělo optimálně vypadat, nebo není tady komunikace. V principu to by měli řešit výrobci automobilů. Nicméně existují konsorcia různých aktérů, které se tedy zabývají zcela teoreticky v podobě výzkumných úkolů otázkami, jak by se to dalo ošetřit. Děkuji, Vejšalde eh, Demoze. Děkuji tak eh, především děkuji vám za eh, čistší vzduch u nás doma v Kodaně. Mám eh, tuto otázku. My hovoříme o tom thermal window. Zajímalo by mě, když jste se dozvěděli tady k té, o té technologii pro autobusy v Kodani, vědí také výrobci automobilů, že tato technologie tady existuje? Je nějaký zájem Eh, ví se o tom, že se snažíte tady vyvíjet takto technologii? Ano, eh, děkuji, eh, že o tom mohu říct si něco více. Ano, jak říkám, je to startup. To vlastně vzniklo někdy v roce 2006-2007. Je to nová technologie, ještě není hotová. A my se snažíme ji tedy cvičně vybavovat tímto starší vozidla, abychom prokázali, že ta technologie je životaschopná také v reálných podmínkách a dlouhodobě. Eh, tato technologie se objevila později než AdBlue, to znamená, že automobilové výrobci, když se museli rozhodnout, eh, jaké systémy zabudují do vozidel, tak de facto použili AdBlue, protože tady jiná alternativa nebyla. My se nyní snažíme jim nabídnout, že zde mají alternativu, která podle nás je efektivnější a je tedy lepší pro plnění budoucí legislativy. Čili já si myslím, že eh, tady není rozpor v tom, že AdBlue eh, většinou používají eh, už dneska a toto zatím ne. Nicméně ta technologie kuranských autobusů eh, pořád tedy vyžaduje aspoň těch 120 stupňů Celsia. Eh, myslíte si, že by bylo možné, aby eh, dýzlové automobily nadále mohly fungovat ve městech, nebo jediná, jediný způsob jediný, Eh, způsob je zakázat eh, eh, dýzlová vozidla. Ano, já si myslím, že vozidla mohou být čistší. Pokud zakážete dýzlové auta ve městech, bude to znamenat větší emise CO2. Dobře, ale kdy myslíte, že budou ta vozidla dostatečně čistá, abychom je mohli pustit do měst? No dobře, tak to by musel spekulovat, co to je eh, čisté vozidlo, to se musí rozhodnout každé město sama. Já si myslím, že eh, ta budoucí, budoucí legislativa v Evropě se bude týkat také reálného eh, cyklu a tak dále. V podstatě, když se podíváte, jak rychle se nám daří redukovat emise, tak určitě brzy bude možné výrazně, výrazně redukovat NOx. Eh, jestliže bude možné vybavit vozidla eh, touto technologií, tak eh, potom půjde o to, jak rychle se jí podaří rozšířit mezi obyvatelstvem. No další otázky. Ne, žádné další otázky. Pan Salini. Thank you very much. Speaking in Italian language. Já budu mluvit italsky. Nelle, nella domanda del... Kolega Ivo Belet se zmínil tématu, o kterém já bych chtěl vědět více. Mohl byste mi prosím o tom více sdělit? Co se týče RTE, eh, poprvé budeme zkoumat NX mimo laboratoř. Vy máte mm, dělat nějaké mm, předpoklady, jak to bude fungovat eh, na trhu. Eh, jaké si myslíte, že toto může mít dopad dopady na kompetitivitu eh, evropského automobilového průmyslu. Neboli, jaký dopad to může mít na peněženku, eh, na finanční eh, podmínky výrobců automobilů v Evropské unii. Já jsem úplně nezachytil tu otázku, co by to mělo tedy za dopad na evropský automobilový průmysl, kdyby, kdyby co? Kdyby co přesně? Když se zavede RDE, neboli to ověření hodnoty NOx mimo laboratoř. Dobře, takže těch emisí mimo laboratoř. A ještě se chci na něco zeptat. Eh, tak to zkrátím celé. Vrátím se k té otázce kolegy Beleta. Bude eh, diesel jako technologie ještě konkurenceschopný, anebo jaké technologie mohou diesel nahradit? v těch produkčních eh, eh, pásmech, eh, kde se diesel tedy takto nebude moci uplatnit. Dobře. Takže jaké budou dopady na kontrolu nebo mm, inspekci emisí NOx? Je zapotřebí ujistit veřejnost, že vozidla, která se pohybují po silnicích, jsou Eh, kompatibilní eh, se, eh, s limity, s legislativou a to je velice důležitá věc a to je velice pozitivní věc. Co se týče dýzlu jako takového, jak už jsem řekl, je zapotřebí jen dodatečného zařízení technologického a to bude mít určité dodatečné náklady. Tato dodatečná cena může eh, způsobit, že bude ubývat eh, dýzlových aut v určitých segmentech, ale nezapomeňte na to, že také máme eh, problém emisí CO2. A v této oblasti dýzlové motory jsou 20 lepší než benzinové motory. Takže E, mají velice důležitou úlohu nebo silnou pozici na trhu dýzlová e, auta e, středních a větších rozměrů, těžká vozidla. A to všechno se musí vzít v úvahu a bude to také patrné z legislativy. Tak já budu hovořit francouzsky. V odpovědi Spravodajové otázky jste hovořil, aspoň já to mám v tom francouzském překladu, víme, že ustanovení eh, mm, nebo vytvoření a používání těch podvodných zařízení eh, se v minulosti odehrála. Jak a kdy jste se to dozvěděli? Děkuji eh, za tuto otázku ohledně těch podvodných zařízení. Abych to konkretizoval zda jsem si byl vědom, že takováto zařízení jsou montovaná. No tak já jsem eh, o tom nevěděl, eh, dokud se na to nepřišlo v souvislosti eh, s Volkswagenem ve Spojených státech. A pak jsme se snažili pochopit, co se vlastně děje a zjistili jsme v evropské legislativě následně, že je tu možnost, aby tato provodná zařízení byla využívána i zde, tak samozřejmě každý v automobilovém průmyslu se velice zajímalo o to, co se vlastně děje, chtěl to zjistit. Zabývali jsme se tím hodně detaile, detailně a e, když jsme četli legislativu, tak jsme byli překvapeni, že vlastně používání takovéto zařízení tu není e, nelegální v Evropě. Tato Eh, zařízení zde mohou být využívána, jenom je zapotřebí vysvětlit ehm, a proto to znamená o tom, že jsou využívána. Ale tady se dostáváme opět na pole spekulací. To je tedy vaše interpretace, protože v reálu ta legislativa byla úplně jasná. Je reálně možné dosáhnout toho, že vozidlo bude čisté v reálných eh, provozních podmínkách eh, při jízdě na skutečné silnici? No tak to záleží, ale já budu tedy radši mluvit eh, dále anglicky. Co vlastně chápete jako čisté auto? Čisté auto je to, které respektuje normy čistoty nebo emisí. Všichni na tom pracují, a kdy to bude? Když se podívám na to, co už máme, tak, možná, tak v roce 2020 tak eh, euro 6 eh, bude vyžadovat určité eh, množství miligramů NOx. Je to z toho jasné, ale mm, to je všechno, co nám ta legislativa říká. My bychom se měli eh, snažit eh, podívat eh, na to, co vlastně už bylo dosaženo a jakým způsobem postupujeme dál na ten pokrok, kterého dosahujeme. A pak se můžeme ptát, zda takové vozidlo bude dostatečně čisté, to, které bude fungovat pro těch nových norm. Další řečník. Děkuji. Děkuji vám za vaše vysvětlení také. Jak možná víte, Evropský parlament eh, hovo, mm, hovořil se společným výzkumným centrem evropským a nám bylo řečeno, že náklady na SCR eh, jsou stejné jako na eh, motor a že to zvětšuje dvojnásobně velikost motorů. Takže já mám dva dotazy ohledně omezení emisí. Jedna se týká velikosti těch rozměrů. Je pak ten motor stejný nebo větší s využitím této technologie? A potom, kolik to stojí? Je to opravdu dvojnásobek té původní ceny? Děkuji za tuto otázku. Mě by překvapilo, kdyby systém SCR stál stejně jako motor. Já si nemyslím, že by to tak bylo. Co se týče velikosti, opět, Eh, jde o to, kam se to bude montovat. Zda, se, zda tam bude tedy eh, nějak, nějaká eh, nádoba, třeba 20 litrová. Takže když 20 litrů nádobu a katalyzátor, tak se dostanete k poměrně velkým rozměrům, ale když budete mít menší tu nádobu, tak rozměr celého toho zařízení bude E, nižší, takže já bych si nemyslel, že by to mělo být stejně velké jako celý motor. Nicméně záleží to na velikosti e, dané nádoby. Ale když se podíváte potom teda na tu cenu motoru, e, s tím, co všechno v motoru je, tak si nemyslím, že s tímto novým zařízením by to měl být dvojnásobek. Vy jste řekl, že by vás to překvapilo, ale můžete nám tedy říci, pokud víte přesně, jaká je ta cena, protože ví, co já vím, tak je docela problém. Já teď přesně nevím, jaká je cena za tento eh, SR systém, anebo jaká je cena toho zařízení s motorem. Dobře, můžeme to zkusit zjistit, říká paní předsedkyně. Paní Ayala Sender. Paní předsedkyně, srdečně vám děkuji za poskytnuté informace, které jsme dostali, jsou velice poučné. Také děkuji řečníkovi za to, jak říkal, že spolupracuje se zákazníky. Faurecie především se zaměřuje na úpravu plynu vycházejících z katalyzátorů. A v této souvislosti mám následující dotaz. Jestliže vám dají zákazníci standardy pro motor, tak eh, by mě zajímalo, zdali toto ještě přeměřujete, anebo věříte zákazníkům eh, eh, ony informace, které dostanete. A nebo kontrolují vaši inženýři motor, aby se zjistilo, zda je všechno v pořádku, tak aby opravdu byl katalyzátor dostatečně účinný a vy jste také první firmou, nejlepší firmou na trhu v oblasti výfukových systémů. K tomu bych vám chtěla blahopřát. A mě by zajímalo, zdali jste spolupracovali s komisí v oblasti nových technologií vždyť, vždyť by bylo možné, aby zákazník požadoval, aby aby emise byly v určité výši, ale legislativa požaduje jinou výši. A potom je tady také otázka hmotnosti. A pak jsou tady také emise CO2. A mě by zajímalo, zdali i vy eh, máte své vlastní dodavatele. angličtinu. abychom měli také čas na odpověď, říká paní předsedkyně. Nemáte nějaké kontakty eh, s komisí? Um, to je celá řada otázek. Já se pokusím rychle odpovědět. Zda si myslíme, eh, že nám mohou něco říci eh, klienti, zákazníci, ano, ne. Ano, my Víme, že emise pak ehm, závisí na mnoha věcech, takže to všechno nemůžeme eh, zohlednit. Já myslím, že ta poslední otázka, zda externalizujeme, zda používáme nějaké subdodavatele. Ano, protože nás zajímá, kde je jaká technologie, abychom používali tu nejlepší. Eh, Začaly se pracovat tedy eh, s firmami, eh, které eh, nabídly to nejlepší. Takže tu dochází ke spolupráci mezi OEM a námi a subdodavateli. Děkuji, paní Klun. Děkuji mnohokrát, jen pár otázek vztah mezi výrobci a vámi. Jak, jak se došli tedy ke spolupráci a, a ke specifikaci s těmi um, vašimi výrobci? Hovořil jste také o Číně, dalších e, trzích. Hovořil jste o legislativě v Evropské unii, také o trvanlivosti. Bylo by Eh, užitečné vědět o tom více, například eh, co to znamená eh, co do nákladu pro výrobce. Jak se díváte na výrobu pro, pro různé trhy nebo pro různé cíle? Jsou tam rozdíly? Tak. Jsou různé úrovně trvanlivosti. My například hovoříme o bezpečnostních eh, požadavcích a regulačních požadavcích. Ty jsou jasně specifikovány. To je, eh, tam se jedná o počet let nebo kilometrů a to je eh, věc, o které mm, o které my musíme mít jasno, že splňuje veškerá, veškeré požadavky. Potom ta kosmetická e, trvanlivost, to je druhá věc, například jak vypadá po pěti letech ten výfukový systém. To není otázka bezpečnosti nebo regulace, ale je to věc, která je důležitá pro e, naše e, klienty nebo některé z našich klientů. A pak se tedy jedná o to, jaké používat materiály, aby ten systém vypadal co možná nejlépe i po osmi letech například. A teď jde o cenu, e, přitom abychom dosáhli tedy nižších e, nákladů. Takže zapotřebí rozlišovat mezi tím, co je požadováno s ohledem, na bezpečnost a reglementaci a těmi dalšími. říct si více o typovém schvalování? Jak to funguje? Máte na to nějaký názor? Další otázka. E, to vaše zařízení je tedy umístěváno mezi motor a výfuk. A je tam e, celá řada oblastí, kterými se zapotřebí zabývat, například diagnostikou. E, a kde by se mělo snížit emise o 100%, kde byste přesně byli. Já jsem teď úplně nerozuměl tomu rozdělení od 0 do 100%, No, když budete chtít snižovat emise, kde vlastně na té škále se nacházíte v tom snižování emisí eh, dusíku, oxidu dusíku? Eh, to je výrobce automobilů, kdo vyrábí eh, motor a, a další součásti. My v podstatě se zabýváme chemickou reakcí v katalyzátoru. a um, poskytujeme eh, to, to, to zařízení eh, prostřednictvím našich mm, technických zkušeností a pomáháme takto výrobcům automobilu eh, tím, že jim řekneme, vy tu máte tyto výfukové plyny, které mají tolik a tolik stupňů a můžeme s nimi udělat to či ono. Jak, do jaké míry katalyzátor pokrývá tyto potřeby. A já vám teď nemohu sdělit přesně procento, jak tedy omezují eh, tato zařízení emise eh, oxidu dusíku. Další řečník. Klik. Děkuji, pane před, paní předsedkyně, budu hovořit řecky. Pane Lákinen, Vaše informace pro nás byly vysoce hodnotné. Vy jste hovořil o technických možnostech, také jste hovořil o tom, že naftové motory jsou schopny dodržovat určité hranice. A já se chci zeptat na následující věc. Nejde o to, jakým způsobem se budou cíle dodržovat, ale je třeba konstatovat, že některé podniky využívají možnosti na padělání výsledků a co to znamená pro zdraví a pro životní prostředí. A já se chci zeptat, zdali nové technologie nám dávají možnosti vytvořit nové bezpečné techniky a ventily, tak abychom nemohli eh, nic eh, po, padělat a podvádět, neboť existují podniky, kterým jde pouze o zisk a proto budou falšovat výsledky. A proto se chci zeptat, jaké možnosti v této oblasti vidíte. Vy jste již hovořil o tom, že byly zveřejněny výzkumné výsledky ve Spojených státech, také ve, v evropském výzkumu se již pokročilo dál. A tento, toto společné výzkumné středisko v roce 2010 již ukázalo, že existují možnosti pro dosažení kýžených výsledků. Znáte tyto práce, tyto výzkumy? Děkuji vám. Já bych chtěl, po, chtěl zodpovědět na první polovinu otázku. Vy jste se ptal na to, zdali uh, můžeme eh, uvést na trh novou technologii, která znemožní eh, padělání eh, výsledků hm, je velice složité odpovědět jednoduše ano. E, máme tady určité tendence jak na trhu, tak i v rámci automobilového průmyslu. Například automobily e, mohou být napojeny na internet a tak můžeme mít jednohodné možnost e, měřit emise přímo v provozu. A takže pak zjistíme, že automobil emituje víc eh, emisí, než je nutné, tak můžeme buď to pod, eh, potrestat řidiče, protože potom to je jako u rychlostního radaru. To by bylo možné v budoucnosti ale přináší to mnoho dalších otázek týkající se například eh, svobod. Také lidé nebudou rádi, jestliže je bude sledovat velký bratr, ale v oblasti techniky se svět pohybuje vpřed a možná, že takovouto věc můžeme očekávat v budoucnosti. paní Telly. Pane Lekne, víme, že mes 80 eh, mikrogramů pro NOx eh, byl na rok 2007, s tím, že má vstoupit v platnost v roce 2014 u nových certifikovaných eh, vozidel od roku 2015 pro všechna vozidla. A v roce 2007 ten systém čištění ECR už byl přítomen u těch eh, nových eh, vozidel a vozidel na americkém trhu. Takže podle vás tato technologie už byla k dispozici na trhu, aby limity byly respektovány pro normální použití a nejen tedy pro laboratorní e, testy? Děkuji za tuto otázku. Jak říkáte, určitá část té technologie už byla k dispozici a e, byla využívána tedy ve Spojených státech dříve než v Evropské unii. Proč se to tak stalo? A myslím, že se vracíme k té dřívější otázce. Evropa zde nastoupila trochu později k těmto technologiím. Zde se velice silně řídíme eh, regulací. Ve Spojených státech eh, jde hodně o konkurenci. A proto je zapotřebí a vyžadují tedy, aby tam měli stejné podmínky, rovné podmínky pro eh, tuto konkurenci. Kdyby tato technologie byla drahá, tak by to bylo nevýhodou. Je proto tak důležité, co dělá Evropská unie v rámci regulace, abychom zajistili, že zde nebude, nebudou složitější ty podmínky, že zde bude jasná regulace zaměřená na snižování emisí. To je, myslím, velice jasné. A ještě mám poslední otázku. Považujete za oprávněné to, že diesel, které Eh, že mají tedy eh, emise NOx vyšší než eh, mm, benzínové motory. Zda si myslím, že to je smysluplné, aby měli vyšší limity pro NOx než benzínové motory. Když se Evropská unie rozhodla, že je důležité, velmi důležité snižovat emise CO2, ať už je to z jakéhokoliv důvodu, eh, oteplování či cokoliv jiného. To je jasný směr v Evropě, eh, snižovat emise CO2. A tento cíl neexistoval v Americe. Takže Evropa se rozhodla jít tímto směrem. A dýzlové motory byly tedy nejlepším způsobem těchto cílů dosáhnout. Tehdy ta technologie nebyla nám ještě tak dostupná. A musíme říct si také, že benzinové motory také emitují NOx. Spotřebovávají více paliva. A mm, zpracovávají e, e, emise e, NOx prostřednictvím třícestného katalyzátoru. Takže, abych to zkrátil, byly zde eh, pádné důvody, proč mít různé limity pro benzínové a pro dýzlové motory. Děkuji vám mnohokrát, tímto jsme ukončili tuto část slyšení s panem Lakinem. Mnohokrát vám děkujeme za vaše eh, velice otevřené odpovědi, za jasné formulace, za informace, které jste nám poskytl.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 Can I invite Mr. Verheugen to come? Mohla bych požádat pana Verheugena, aby se přišel posadit mezi nás. Okay, dear colleagues, um, uh, we move... Kolegové, přistoupíme k druhému dnešnímu slyšení. Chtěla bych poděkovat panu Ferhojkenové, že přece jenom přijal naše pozvání. Eh, navazuje to de facto na pana kolegu Dimase před prázdninami a e, vašeho e, tedy toho, kdo převzal váš úřad, bude mít e, příští týden, myslím tedy vaše portfolio pro podnikání a průmysl. My jsme vás pozvali už na 26. dubna, toto pozvání jste odmítl, ale poté v červenci jste naše, přijal, naše pozvání přijal a já vám děkuji, že jste si to takto rozmyslel a dávám vám slovo, snad asi 10 minut úvodní slovo, prosím. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně. Já jsem opravdu rád, že mohu být mezi vámi a eh, chtěl bych vysvětlit, proč jsem poněkud váhal s přijetím vašeho pozvání. Eh, byla to de facto principiální otázka, která souvisí s tím, jakou roli a jakou odpovědnost má komise jakožto instituce. Nebyl jsem si jistý správností zvoleného postupu, eh, tedy eh, nechat jménem komise hovořit její bývalé členy protože existuje pouze jedna komise, eh, právně nemůžeme rozlišovat eh, mezi Junkrovou komisí, Prodyho komisí nebo nějakou jinou komisí. Je to prostě pořád jedna komise. A mm, domníval jsem se, že skutečně eh, ano, by měli tu odpovědnost než ti, kteří svého času eh, učinili rozhodnutí. A já nechci být papeštější než papež, eh, jestliže komise eh, sama nevidí problém, pak ho nemusím vidět ani já. A já jsem tedy v tom případě docela rád, že jsem měl příležitost to rozmyslet a přece jenom přijít mezi Eh, vás. Já bych chtěl začít eh, ještě předem, než se dostanu k tématu eh, politickou poznámkou. Komise, kde jsem zasedal od konce roku 2004 až do počátku roku 2010, tak tato komise se chtěla zabývat svými prioritami a to byla zvýšit růst a zaměstnanost a mimo jiné cestou k tomu měl být eh, lepší konkurenceschopnost eh, evropských podniků a koordinace všech eh, politik, které s tím souvisí. A to byl můj úkol v Barzově komisi. A my, pan Barzo a já, jsme hned od začátku dali najevo, že cíle v oblasti ekologie a sociální Eh, se nebudou změkčovat a naopak se již bude dosahováno lepší konkurenceschopností evropské ekonomiky. Například já jsem chtěl dokázat, že mezi ekologickou politikou a průmyslovou politikou neexistuje eh, rozpor, který byl dán přírodními zákony. Právě naopak, byl jsem přesvědčen, že průmysl výzkumem, eh, vývojem eh, a podobně může nabízet technická řešení ekologických problémů. A naopak přísné, přísné, opakují přísné eh, předpisy v oblasti ekologické politiky mohou zvýšit inovační schopnost evropského průmyslu a mohou ji učinit mezinárodní měřítku konkurence schopnějším. Čili eh, nechtěli jsme to brát tak, že ekologické předpisy, ekologická opatření znamenají jenom více nákladů pro průmysl. Právě naopak, investice do ekologie zvyšují konkurenceschopnosti. To byl eh, můj přístup. A jsem velice rád, že s kolegou Dimasem, který eh, byl komisařem pro životní prostředí, Eh, že jsme si byli navzájem partnery, kteří se na to dívali stejně. Samozřejmě sehrávali jsme eh, rozdílné role, takže jsme měli na některé věci rozdílné názory, ale přesto bylo to prostě dáno mm, jenom našimi příslušnými pozicemi, ale nikdy jsme nedopustili, aby toto šlo k osobním konfliktům, Chtěli jsme být vždy eh, férovi a vzájemně se respektovat. Pokud se týče automobilového průmyslu, eh, šlo o eh, roky, o které jde, to byly roky velice horečných aktivit. Čili automobil šlo tedy o Eh, emise, o znečišťování životního prostředí, o ochranu chodců, eh, zásadní otázky budoucího vývoje, podpora inovativních pohonů, například e-mobilita, eh, vodíková technologie, to všechno jsme v těch letech Eh, sledovali a auto bylo předmětem mnohých iniciativ, což tedy není něco, eh, proč bychom se jen tak rozhodli. To byly prostě problémy, aktuální problémy, které bylo třeba řešit. Strategie komise pokud se týkalo evropského automobilového průmyslu, byla naprosto jasná a jednoznačná. Chtěli jsme, aby Evropská unie eh, se udržela jako eh, vůdčí globální region a chtěli jsme, aby evropský atomový průmysl byl konkurenceschopný tím, že bude nejinovativnější, nejekologičtější a to vše bude nabízet v nejlepší kvalitě. Ano, samozřejmě nejsem technik ani přírodovědec. A je třeba říci, že eh, každý, kdo eh, se ujme portfolia pro průmysl v Evropské unii eh, má velký problém, protože eh, se zde stanovují pravidla, která každý musí dodržovat a jsou to také eh, já nevím, limity, které jsou stanoví hranici mezi životem a smrtí. Někdy se podíváte třeba na jedovaté chemické látky, tak jak si já třeba o farmakologii nebo technologii motorů eh, mnoho nevím, ale musím přijímat eh, technická rozhodnutí. A jediný způsob, jak to udělat, je spoléhat se na radu odborníků. Jinak to nejde. A já jsem tedy tento princip dodržoval. Opíral jsem se o experty komise, a věřil jsem, že mohu eh, spolehat na jejich neutralitu a objektivnost. A já jsem eh, všem eh, těmto lidem plně důvěřoval a dodnes nemám nejmenší důvod v tomto nepokračovat. No a já teď musím přepnout do angličtiny, poněvadž mám ze schválný text v angličtině. Eh, schválený a se eh, eh, ze strany současného předsedy komise. Ano, je to poprvé v kariéře, kdy musím přečíst něco, co rozhodli pro mě jiní lidé. Ano, já jsem to odsouhlasil. Ano, či ne, že bych se chtěl tedy distancovat od tohoto textu, nicméně já jsem ho nesepsal. Dobře, já to mohu zkrátit, dobře. Ano, to, <laughs> potom ale nebude taková zábava. E, já jsem si uvědomoval, že abychom zlepšili kvality, e, kvalitu vzduchu, zejména ve městech, e, bylo třeba zredukovat emise z vozidel a proto jsme začali pracovat na normách Euro 5 a 6 Eh, proto jsem inicioval širokou politickou diskusi se všemi zainteresovanými stranami automobilového průmyslu, včetně eh, výrobců. Pokud se týče eh, čistoty vzduchu jako priority, zaměření euro 5, který měla, která měla fungovat při schvalování v roce 2009, jsme se soustředovali na prachové částice, a také jsme zavedli DPF, tedy povinné eh, prachové filtry. Eh, Euro 6 se soustředovala od roku 2014 na redukci emisí NOx a proto jsme zavedli ambiciozní limit 80 mg na kilometr pro eh, dieselové automobily, osobní automobily. To, jsme, to je velice blízko kalifornským standardům. Bylo jasné, že tento limit musí být dosažitelný v běžném provozu. E, proto e, nařízení 715 roku 7 definovala e, emisní limity podle normálních podmínek, tedy podmínek normálního užívání. Tak. Nicméně v době schvalování Euro 5 a Euro 6 to byl ten nový evropský eh, cyklus a tento byl jediným dostupným eh, testem pro eh, měření emisí vozidel. Proto jsme museli naše emise k tomuto cyklu nějakým způsobem navázat. Komise dostala mandát navrhnout eh, také alternativní nové eh, způsoby testování za reálný provozní podmínek. Eh, to bylo tedy článek 115 no, v té 715, nařízení 715. Eh, je třeba říci, že šlo o výrazný krok před eh, ve srovnání s předchozí legislativou pro emise, eh, kde emisní limity byly pouze navázány na onen testovací cyklus. Od roku 2007 jsme se rozhodli, že se budou provádět také testy pomocí přenosných zařízení, to je PEMS a to u, přímo na silnici u lehčích eh, užitkových vozidel. Eh, něco, co bude odpovídat eh, tomu, co už jsme měli v té době pro těžká užitková vozidla. Přesto ta zařízení, co jsme měli, byla pořád příliš velká a mm, nebyla vhodná pro regulační testy, jenom pro výzkum. V prosinci 2007 komise a JRC podepsali dohodu, kde šlo mimo jiné o pokračování vývoje e, testu PEMS e, pro reálné emise z provozu u těch lehkých užitkových vozidel. E, to se týkalo vozidel Euro 3 a Euro 4. Tehdy jsme jiná neměli Euro 5, Euro 6 dosud tato vozidla nejezdila. V prosince 2009 před koncem mého mandátu jsem JRC e e požádal, aby prověřila emise NOx podle Euro 5, eh, tak jak tedy eh, s koncem naší komise byly uvedené. JRC e ukázala, že eh, emise NOx u dieselových vozidel byly systematicky vyšší než v tom laboratorním testu. Eh, ale eh, to byl problém legislativy, která se stahovala pouze k tomu laboratornímu testu. Eh, takže proto se začalo později za mého nástupce hovořit o emisí v reálném provozu. Já chci říci, že tyto testy nepředvedly nic, že by tedy byly jakési, eh, které by dokazovaly eh, ty, ta zařízení, která eh, falšují emise. To tam vždycky nebylo. Takže to je zatím vše. Děkuji vám a za pozornost. Budu dále odpovídat na vaše otázky. Ano, v pořádku, budete mít více času, poněvadž jste musel přečítat test komise. A já věřím, že budete odpovídat eh, na otázky ze své paměti, ze svého období. Děkuji. Pan Gebrandy jako první. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych také chtěl poděkovat panu Frhojgenovi za to, že přišel mezi nás. Vzhledem k tomu, že jste pouze zdrne, zdrženlivě přijal e, naše pozvání, tak jste také obrátil pozornost na toto slyšení a také se tohoto slyšení e, zúčastňuje nyní nizozemská televize a proto budu hovořit nizozemsky. Pane Frhojgene, eh, nejdůležitější otázka je následující. Vy jste se o ní již zmínil v písemné odpovědi. Můžete potvrdit, že stopr- stávající legislativa je stoprocentně konkrétní a jasná a není vůbec vágní? Můžete potvrdit, že stávající legislativa je jasná a že jste nikdy kdy e, nedostal náznak toho, že by legislativa jasná nebyla, že by byla pouze vágní? Myslíte aktuální legislativu, takže mnou předložené návrhy Euro 5 a Euro 6 pro lehká užitná vozidla a také římská 5 a římská 6 pro nákladní auta. Takže problém vaší otázky spočívá v tom, že Euro 5 vstoupila v platnost v roce 2009 a Eurozex v roce 2014. A k tomu Euro 6 se nemohu vůbec vyjádřit, protože to vstoupilo v platnost dávno po ukončení mého funkčního období a také k Euro 5 jsme neměli, z Euro 5 jsme neměli žádné zkušenosti. To platí také pro římské 5 a 6. Vy tady e, také míníte to, že vlastně jsme měli úplnou schodu o dvou otázkách. Věděli jsme, že stávající testy nezobrazují emisní hodnoty. To věděli všichni. To věděl i Evropský parlament, když schvaloval příslušné návrhy zákonů. A pokud se týče odpojovacích zařízeních, o tom již se hovořilo v tehdejší debatě ty, tato zařízení vůbec nesehrávala žádnou roli. Já jsem si všechno ještě jednou přečetl, veškeré diskuse v Evropském parlamentu a také moje rozhovory se zpravodaji se nikdy nezmiňovaly o odpodovacích zařízeních. Také nikdy nedostala komise otázky, jak se máme k těmto ustanovením stavět. Ustanovení v nařízení je absolutně jasné odpojovací zařízení, defeat devices, jsou zakázané a jsou zakázané od roku 1998, tak je již to zapsáno v Euro 3 a 4 a to jak pro osobní auta, tak i pro nákladní auta takže to je výsledek amerického diesel skandálu z roku 98. Je tam napsáno, že je to zakázáno od roku 1998. Máme také v evropské legislativě ustanovení, že odpojovací zařízení lze používat v určitých výjimkách, které jsou vyjmenovány. Já jsem se samozřejmě ptal. Já jsem se samozřejmě ptal mohu vás přerušit, protože my máme společně jenom pět minut. A už jsme na čtyře, ve čtvrté minutě. Já se chci tedy vrátit k tomu, co jsem vlastně chtěl slyšet. Váš kolega Dim, pan Dimas nám v červenci řekl, že když jste připravovali legislativu Euro 5, tak bylo absolutně jasné, a vy jste to také řekl, že test nereflektoval reálný provoz. A myslím si, že toto je jeden z důvodů, proč jste pověřili eh, výzkumné středisko, aby se tímto zabývalo. A eh, spr- Eh, mezi lety 2007 až 2011, kdy již jste odstoupil, tak jste již nemohl tlačit na prosazení výsledků, protože vy jste hovořil o tom, že jste chtěl inovativní průmysl, takže nemohl jste tlačit nějakým způsobem na průmysl, aby byl čistší. Takže Snažil jste se také získat výsledky od výzkumného střediska v této době? Ano, samozřejmě. Já také mohu říci, že čím dříve máme reálné testy, o to lépe. Ale společné výzkumné středisko již pracovalo na vypracování nových metod. Takže v roce 2007 jsme již dali příkaz k pokračování těchto prací ale to je mi líto, tady se musíte obrátit na výzkumné středisko, aby vám sdělilo, kolik času je potřeba na dopracování takovéto studie. V průběhu mého funkčního období tyto práce ještě nebyly dokončeny a potom v roce 2009 byla dána zakázka ke studii týkající se částic a také oxidu dusíku. A tato studie byla založena tak, že auta odpovídající normě Euro 5 eh, měla být podrobena testu. To byla ona situace. Já jsem tenkrát vycházel z toho, že bude relativně rychle možné, eh, eh, aby vznikl nový testovací cyklus. Já jsem zapomněl na to říci, že v roce 2008 jsme podnikli pokus o mezinárodní řešení tohoto problému. O tom se zatím ještě nehovořilo. Možná, že to víte, v roce 2008 jsme se snažili eh, prostřednictvím UNECR v Ženevě eh, vyřešit tento problém mezinárodně. A to stroskotalo na Japonci, kteří to nechtěli. A potom jsme se... Takže promiňte, já vás přeruším, protože eh, nyní má, je na řadě další řečník. Děkuji vám. Já také děkuji panu komisaři, že přišel mezi nás. Jak se, je důležité si vás vyslechnout, protože eh, legislativa je mimořádně důležité. Já se chci zeptat na nařízení 715 z roku 2007. Já vím, že vy jste byl zodpovědný v té době za průmysl. Toto nařízení hovoří o tom, že komise bude nadále sledovat testy a zkušební testy a že je třeba také Eh, zavést testování v provozu. Proč se s tím nezačalo? Proč byla ponechána zodpovědnost na další komisi? Je mi líto, že s vámi nemohu souhlasit. Já již jsem hovořil o tom, že mé služby v roce 2007 a v roce 2009 ještě v průběhu mého funkčního období zadali příslušnou studii společnému výzkumnému středisku. Takže vy jste s tím začal v průběhu svého funkčního období. Chápu to tak správně? Ano, samozřejmě. Děkuji vám. Druhá otázka se týká sankcí za porušování. Podle nařízení členské státy mají uvalovat sankce a také je oznámit komisi. Notifikace vypršela v lednu v roce 2009 pro nařízení a v dubnu pro směrnici. A také členské státy měly notifikovat komisi, ale komise zřejmě nadále se zabývá tím, zdali eh, členské státy toto ohlásily. A já se ptám, zdali vy si vzpomínáte na to, zdali členské státy toto notifikovali, toto porušení a sledoval jste toto porušení? A ne, to si neuvědomuji, je zcela běžné, že při provádění směrnic či předpisů že také členské státy dostanou eh, jistou ochranou lhůtu a tato lhůta vypršela 2000, 2. Eh, ledna 2009. Já v průběhu 2009 eh, jsem nedostal žádnou zprávu, ze které by bývala vyplynula povinnost eh, zavést, zahájit řízení pro porušení smlouvy, ale komise toto nedělá při spoždění v délce půl roku nebo jednoho roku. Jak se situace později vyvinula, to nevím. Já chci však poukázat také na to, že ve stejném období byl, existovalo ještě, existoval ještě další právní předpis, který hovořil o tom, že členské státy mají také vydávat sankce v souvislosti se schvalováním eh, jednotlivých eh, typů. Nechci vyloučit, že členské státy nezavedli tento předpis také v souvislosti s odkazem na evropskou homologaci, ale v roce 2009 žádná zpráva v této oblasti vydána nebyla. Mm-hmm. ale neměl jste žádné podezření, že dochází k manipulacím s emisemi na straně výrobců automobilů? Vy tu odpověď přece již znáte. Já jsem neměl žádné tušení a nejenom já, musíme k sobě být upřímní. Toto podezření neměl nikdo. A já jsem si také nemyslel, že by toto bylo možné, a to z morálního hlediska, a také jsem si nedovedl představit, že by to bylo technicky možné e, něco takového udělat. A já musím říci, že jsme neměli e, ani minimální podezření, ani minimální informace tak já jsem se, se snažil toto již říci otázka vlastně využívání jakéhosi podvodu, tak jako eh, o tom jsme neměli tušení, ale to opravdu byl a je podvod. A nějaké eh, tušení o podvodu jsme tenkrát neměli absolutně žádné. Pan Tarens, děkuji vám. Pane Frhojgené, jsem velmi rád, že jste se posléze rozhodl se s námi sejít a odpovědět na naše otázky. A já mám několik otázek. Myslíte si, že jste byl dobrým komisařem pro evropský průmysl? Já si myslím, že opravdu mám něco pozitivního za sebou. Pojem průmyslové politiky začal být životaschopný, protože v roce 2007 eh, to bylo jinak. Já se, jsem se ptal na něco jiného. Myslíte, Myslíte si, že jste byl dobrým komisařem? Řekněte mi ano nebo ne. Ano. Ne. Ne, ne. Já nemůžete mi položit otázku a požadovat po po mně mm, e, odpověď ano nebo ne. Nemůžete se zeptat, zdali biju svou ženu. Já jsem nebyl komisařem pro průmysl, já jsem byl komisařem pro Evropskou eh, unii a pro evropské občany. A já jsem neměl zodpovědnost eh, dělat politiku pouze pro evropský průmysl. <clears throat> Jestli že nebyl eh, vaše pracovní činnost dělat něco pro průmysl nebo pro automobilový průmysl. Já jsem měl ve své pracovní náplni dělat něco pro eh, občany a spolupracovat s výzkumnými ústavy a také s výrobci. Takže z toho, co říkáte, tak to znamená, že vaše následující e, pracovní činnost pro Otosan to není <clears throat> nic e, jako odměna. Ano, to je turecký výrobce a turecká firma, která spolupracuje s americkou firmou. Takže chcete říci, že tady není žádná návaznost mezi vaší funkcí v Evropské komisi s vaší následující činností. Já jsem ani netušil, že Fotosan existuje, když se na mě obrátili a požádali mě, abych pracoval jako nezávislý uh, expert. A nyní k vaší práci komisaře, jako komisaře pro průmysl. Minulý řečník hovořil o tom, že je tady jakýsi set-off mezi emisemi CO2 a potom e, emisemi NOXu. To znamená, že bychom mohli také říci, že máme CO2 jako skleníkový plyn a potom máme NOXy, e, což jsou toxické plyny, které mají účinek na lidské zdraví. A my jsme měli také slyšení s rakouskou organizací, která v roce 2005 již poukázala na to, že jsou velké rozdíly mezi jízdními, tedy terénními a laboratorními emisemi. Vy jste přece uh, jako komisař musel tušit, že eh, jestliže se budou snižovat eh, emise CO2, že to automaticky půjde eh, k zvýšení noxů, které jsou nebezpečné pro občany žijící především ve městech? Já bych to to ne eh, považoval a neozva, neoznačoval e, za trade-off. Já jsem se snažil vytvořit jakousi rovnováhu. To, co mi bylo předloženo, bylo označeno za problém, že se že tedy pokud se sníží noxy, potom to povede ke zvýšení CO2. A také mohu potvrdit, že komise v této době také věděla, že existuje že musí vzniknout legislativně podchycené limity pro CO2 které zatím ještě neexistovaly. V této době byla otázka CO2 zatím v pozadí. A bylo to jednoznačně tak, že snížení CO2 také velice souviselo s klimatickou politikou a samozřejmě získalo snižování CO2 přednost. Já to vidím tak, že snížení CO2 dostalo přednost, protože Evropská unie chtěla být průkopníkem v rámci mezinárodní ochrany klimatu a chtěla také ukázat výsledky pro klimatickou konferenci v Kodani. Pan Downs. Eh, eh, Děkuji vám, pane Vrhojkne, za to, že jste přišel mezi nás. Velice rádi vás zde vidíme. Nyní k mým otázkám. My už jsme o tom hovořili při prvním zasedání našeho výboru. Eh, jedná se o rozdíly pro normy mezi těžkými na, uh, užitkovými vozidly a středně těžkými nápadní, uh, eh, nebo užitkovými vozidly. My uh, víme, Eh, co bylo ve Spojených státech a Evropská komise do textu Euro 5 a 6 a tedy do toho mm, dalšího textu ohledně lehkých užitkových vozidel mm, napsala, že je explicitně zakázáno používat ta provodná odpojovací zařízení. Proč to tedy nebylo použito i jinde, tento text? Ale eh, to tak eh, je přece. Eh, tato ustanovení už jsou v Euro 3 a v Euro 4 eh, pro lehká i pro těžká užitková zasidla už od roku 98. To máme v legislativě. A pokud si správně vzpomínám, jak mě bylo řečeno, americký předpis eh, byl nezměněné podobě přijat do evropské legislativy a e, zákaz těch odpojovacích zařízení a podobně, to tam ano je. A v Euro 5 a Euro 6, to je ta e, nařízení 715, tak to bylo e, skutečně převzato ale opravdu eh, měli jsme tyto předpisy už od roku 1998. Ale eh, to není jenom eh, tedy u těch lehkých užitkových vozidel. Tam se hovoří o provozních podmínkách, buď to za běžných provozních podmínek nebo mimo ně. A pak je tady eh, další věc, a sice, že všechny eh, regulační systémy v emisích eh, musí si ponechat svoji regulační funkci a tak dále. Ale to je mm, pouze u těch těžkých vozidel. Ale já tady nevím, proč to nebylo u těch lehkých užitkových vozidel. Tak počkejte, to je teď poněkud zmatené, že já ten text tady před sebou mám to je to nařízení 715. To jsou eh, lehká osobní vozidla a užitková vozidla Euro 6. A článek 5 tady je jasně řečeno, že eh, že ty DeFi devices, že jsou zakázány, to tam prostě je. Tak teď mě poněkud eh, máte, te, nebo tady máte jiný text? A my tady máme definici a otázka je tedy, co to je ten defeat device. Protože máte tady článek 5, který eh, zakazuje defeat devices, ale eh, co to vlastně je? A v tomto textu pro těžká vozidla tady je jasně řečeno, eh, že Eh, technologie zmírňující emise musí fungovat za všech okolností, ale to zde není u těch lehkých užitkových vozidel. Například lidé říkají, že eh, zákaz těch DeFi devices se týká pouze testovacích podmínek, ne provozních podmínek, a že je tam velká šedá oblast. Ale jestliže Eh, výrobci eh, říkají, že pokud takováto eh, vozidla, takováto zařízení používají, tak musí tady být určitá trajektorie splnění emisí. A mně se zdá, že toto je opravdu velice složité a umožňuje to eh, velice širokou interpretaci. Čili ano, explicitně jsou tato zařízení zakázána a není zcela jasně řečeno, eh, čeho se to vlastně týká, co jsou to ty eh, DeFi devices. Tak ne, ne, ne, nezlobte se, ale já opravdu jsem vás neokázal sledovat. Já tady nemám ten text pro těžká užitková vozidla. Ale abych to ještě jednou zopakoval tato otázka v té době nepředstavovala problém. Nikdo ji nevznášel v Evropském parlamentu, v komisi, nikde. Prostě se eh, platná ustanovení převzala do nového práva. Eh, pane Henkel? Tak eh, to je pro mě už celkem novinka, že tady zde v parlamentu se musí někdo omlouvat za to, že podporoval průmysl. Vzhledem k tomu, jak rychle tady probíhá deindustrializace, tak to už skutečně je velmi zvláštní. Eh, pane exkomisaři, eh, v otázce na, odpovědi na mou otázku číslo 7 konstatujete správně, že legislativa vychází z toho, že ne každý, kdo je na trhu, je zároveň podvodník. A já si myslím, že to je velmi správně řečeno. Ale také říkáte, a teď to budu citovat, eh, překládám z angličtiny, že eh, nebyl problém eh, s legislativou, ale možná s jejím plněním ze strany výrobců. Používáte plurál výrobců. Myslíte, že ne, neděláte náhodou z černé ovce Volkswagena takové stádo černých ovcí? Eh, co to byla? Otázka sedm. Moment tady. tady. Eh, a prosím vás, nehledejte příliš dlouho, jinak nebudu moci položit další otázky. <laughs> Tak to jsem asi, tam něco uniklo při schválení toho textu. Já jsem myslel tedy singular, ano. Ano, tak v tom případě je to jasné. Ano, to, to, je, eh, to je tedy sformulováno eh, způsobem paní Komatovcím. Dobře, eh, takže ten falšující software, myslím, že je to také zodpovědnost trošku komise, ale přesto mám tady jednu otázku necítíte určitou spolu zodpovědnost za to, že eh, také jiní eh, výrobci dostali eh, nejasný předpis a kteří potom tedy se ocitli v situaci, kdy se snažili tedy ty emisní cíle nějak obcházet. Protože tam máte tedy ochranu motoru, teplotní okno, to je, já nevím, 10 až 30 stupňů a Čili eh, dá se skutečně říci, že ta právní úprava byla příliš vágní. Eh, šlo to říci jasněji? Ano, eh, já nemohu dělat nic jiného, než souhlasit. Ano, my jsme to prostě tenkrát si to neuvědomili, neviděli jsme to a já jsem už řekl, že ta otázka výjimek Eh, se zákazu těch odpovacích zařízení. Mělo, mělo to být přesnější, ano. Ano, já jsem se dodatečně ještě ptal, eh, bylo eh, mě to technicky vysvětleno, proč to tak je, ale kdybych to mohl dělat znovu, kdybych měl tuto příležitost, pak bych navrhl, aby, abychom se na toto místo právě trošku více soustředili. Ale já musím ještě jednou říci, že v té době to nikdo nějak nenapadlo. Kdyby někdo řekl, že je třeba to eh, nějak rozvést, převzít z euro 3, euro 4 a tak dále, určitě bychom se tím zabývali. Prostě k tomu nedošlo. To nenastalo. Pro mě je to v podstatě poučení z celého postupu. Prostě Eh, je třeba formulovat co nejpřesněji. Ano. Ano, děkuji, pane Ferogene. Eh, je to poprvé, eh, kdy slyším, že politik připouští chybu. Ano, připouštím, ale neudělal jsem ji sám. To je naše společná chyba. Ano, ale to nespochybňuje váš, tedy ten pozitivní dojem. Dobře, zkusme se teď podívat směrem do budoucna. Eh, německý eh, ministr eh, hospodářství by rád zrušil TTIP. A já bych tedy navrhl, pokud se chceme podívat do budoucnosti, tak ano, máme rozdílné emisní standardy tedy mezi Amerikou a Evropou. Máme také různé metody měření, máme různé sankce. Co si myslíte? Zajímal mě váš osobní názor. Eh, co si myslíte o tom, eh, že eh, bychom se třeba domluvili na společných emisích, emisních standardech a že bychom to tedy vnesli do vyjednávání typ. A sice, aby to bylo tak, že ty přísnější normy by měly platit vždy i pro druhého partnera. Ano. Ano, já jsem, já jsem pro. E, už kdysi jako předseda Transatlantické hospodářské rady jsme se pokusili tuto otázku s Američany otevřít, abychom tedy s tím, že jsme říkali, že je třeba e, do zpět ke společných, e, společných normám. Ale tehdy podle mě který je možná politicky opravdu téměř mrtvý, ale to by možná bylo řečeno příliš eh, mnoho. Dobře, takže do toho se nepouštíme paní Charancová. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám, pane Verhojgene, za to, že jste přišel mezi nás, děkuji vám za vaše vysvětlení. Můžete mi vysvětlit, proč komise zapracovala výjimky pro, eh, v rámci zákazu odpojovacích zařízení pro Euro 5 a 6. Co měla v této souvislosti komise na mysli? Mysleli jste například Eh, zastavení RGR na 15 minut a podobně. Myslíte si, že eh, mysleli jste právě tyto výjimky jste měli na mysli? Takže ještě jednou se to pokusím vysvětlit. Výjimky, které jsou součástí nařízení, byly převzaty z práva, které existovalo, tedy pro euro 3 a 4 z roku 1998. Tyto výjimky jsou samozřejmě upraveny tak, že výrobci, které jejich budou využívat, toto musí sdělit a že také národní schvalovací orgány toto musí také zaregistrovat a také, že národní orgány musí rozhodnout o tom, zdali tyto výjimky jsou přípustné či ne. To nemohly rozhodovat o tom jednotlivé subjekty. To všechno se mm, řešilo a potom národní státy se svými institucemi museli rozhodnout, zdali výjimka je oprávněná či ne. Zdůvodnění výjimek je jasné to je bezpečnost řidiče a osazenstva a také bezpečnost e, auta jako takového. To je otázka bezpečnosti silničního provozu. Je, neptejte se mě, prosím, já vám to nemohu všechno vysvětlit jak to, že elektronické odpojení má co dočinění s bezpečnostní civilničního provozu. Takže tím to tématem se zajisté určitě orgány zabývaly a já vám to však nemohu vysvětlit. To si nikdo nevycucal z palce. To musí být vždy schváleno a kontrolováno příslušnými úřady a orgány také VV se vůbec neodvolávalo na tyto výjimky a neřekli, že to směli dělat, protože tento případ je absolutně jasný. Já nejsem také technickým expertem, ale já jsem chtěla spíše pochopit, na co vy jste myslel, když vy jste jako evropský komisař navrhoval tyto výjimky. Jsou, hlasíte s tím, že výjimkou je okolnost, že zastavení RGE po 20 minutách je to výjimka, na kterou jste myslel? kterou jste tady v této souvislosti předpokládal. To opravdu nemohu posoudit. Jestliže E, nějaký podnik toho chtěl využít. Já také nevím, zdali se to stalo, ale jestliže se to stalo, potom to musel podnik sdělit příslušnému úřadu a úřad musel také schválit, zdali tato výjimka je zdůvodnitelná či ne. Více k tomu říci nemohu. Když se připravuje nová Eh, legislativa, tak v roce 2005 jste byl proti určitým návrhům, které mohly poškodit eh, také německá automobilky. To se týkalo například výroby větších a těžších vozidel. Souviselo to také s tím, kterých limitů lze u těchto aut dosáhnout v oblasti uh, Eh, ochrany životního prostředí? Ano, samozřejmě průmysl a průmysl vždy si stěžuje, že to, co zákonodárce požaduje, že to nejde. To mi jde jedním uchem dovnitř, druhým uchem ven. A tady jsem vycházel z názoru nezávislých expertů, co je možné a co ne. Eh, mě tady zlobila jedna věc, to vám nyní řeknu. Vy jste se také ptala na to, proč euro 5 a euro 6 nebylo prodloženo komisí jako balíček. A jeden z důvodů byl ten, že při vypracování euro 5 technologie pro euro 6 ještě nebyla k dispozici. A to opravdu tak bylo. A nyní předložíme návrh a za o rok později přijde jeden velký, něm, eh, velký evropský automobilový výrobce a řekne, a technologie tady máme. A tenkrát eh, se eh, vždy říkalo, co automobilový průmysl zvládne, co nezvládne, ale to opravdu mi tak neleželo na srdci. Paní Ernst, děkuji vám za to, že jste přišel mezi nás. Já se chci zeptat na následující věc. Vy jste říkal, že potřebujete také experty, se kterými jste se radil o dalším postupu. Také jste vytvořil KAS 21 z poradní skupiny na vysoké úrovni a byl jste za to také kritizován, protože členy této skupiny byli také zástupci automobilového průmyslu, kde se také schvalovala opatření, která se netýkala pouze e, konkurenceschopnosti, ale také čistých emisí. Myslíte si, že kdyby bývala byla skupina vyváženější, že jste mohl udělat lepší krok vpřed a možná že jste mohl také e, učinit lepší návrhy na příslušné e, směrnice, protože úkoly a zadání KAS 21, tady se to netýkalo pouze porad pro specifickou legislativu. Tady se to týkalo především eh, dlouhodobých výhledů pro evropský automobilový průmysl. Já vám doporučuji, abyste se seznámila se závěrečnou zprávou k 21, protože veškerý text je poplatný do dneška. A já musím říci, že složení této skupiny bylo dobré a myslím si, že složení této skupiny bylo vyvážené, byla zastoupena komise, členské státy, také kolega Dimas byl zastoupen, také byl zastoupen parlament. Dva eh, důležití poslanci byli členy, také celá řada společenských organizací, spotřebitelských organizací, odbory a tak dále. A potom byly zastoupeny různá průmyslová odvětví, nejenom automobiloví výrobci, ale také dodavatele, subdodavatele. Myslím si, že tato skupina byla e, složena velice vyváženě a pracovala skvěle. A při této příležitosti také se tato skupina postarala o to, že evropský průmysl akceptoval přísné legislativní kroky a také KAS 21 se konstatovalo, že je nutné zavést zkoušky, které budou odpovídat realitě. Takže přesto jste kvůli tomu byl e, kritizován protože například eh, ekologické svazy nebyly členy této skupiny a také jste byl kritizován za to, že jste za, vystupoval za to, že byly více zdůrazňovány eh, emise CO2. Když se podíváte zpět, tak myslíte si, že byste dnes rozhodl jinak, nebo jste rozhodl tenkrát eh, správně? A musím eh, říci, že vy jste také neřekla eh, všechno tak, jak to bylo. Musím říci, že pracovní skupina KAS 21 byla vyváženě obsazena. Pokud se týče CO2, tak tady komise sama ještě v polovině roku 2007 prohlásila, že při budoucí legislativě bude postupovat eh, integrovaně. To znamená, že snížení CO2 bude také dosažena prostřednictvím úpravy motoru a také dalšími opatřeními. Já jsem se chtěl držet tohoto integrovaného přístupu. Pan kolega Dimias a také předseda Barroso byli jiného názoru a to v souvislosti s Kodaní. A protože si nechali ještě něco nechat v kapse pro další kroky. A můj názor byl sdílen také zákonodárcem. To je mi víceméně jasné. Já bych chtěl položit ještě jednu, chtěla položit ještě jednu otázku. To, to, co bylo tady schváleno, vy jste mi podsunula, že jsem legislativu CO2 změkčil a to není pravda, ale udělal jste to. Ale já musím říci, že ale takže já se chci zeptat, prosím, nemá smysl se překřikovat, protože lidé nerozumí překladu, takže to opravdu nemá smysl. Velice stručně, prosím. Vy jste řekl, že jste neměl informace o tom, že došlo k pokusům o podvod. V roce 2007 eh, ekologická instituce Deutsche Hilfe vám napsala dopis a také bývalý ministr životního prostředí vám napsal dopis, že tuší určité podvody a žádal vás o prověření těchto emisních hodnot. Já jsem komisi požádal o to, aby mi poskytla veškeré podklady o tom, Eh, tedy eh, aby mi poskytla veškeré podklady, které se týkaly mých rozhodnutí a musím říci, že mezi těmito eh, podklady takovýto dopis není. Já se eh, pravidelně eh, setkávám s panem Baumanem, který je mým přítelem, takže já bych si na to určitě vzpomenul. A také tady informace organizace Deutsche Umwelthilfe, takže takovou tuto informaci komise nedostala. A já také si nespomínám na to, že tato instituce by eh, komisi informovala o určitých nesrovnalostech. O to, co říkáte, možná se týká diskrepance rozdílů mezi stávajícími testy a skutečnými provozními emisemi. A o tom my jsme již hovořili. Já bych musel mít tento dopis v ruce, abych to dokázal posoudit. Jenom bych ráda přinesla dvě poznámky. Pokud si vezmete nějaký řečnický čas navíc, tak je to e, na újmu vašich kolegů, protože pak už nebude tlumočení. Prosím je to z respektu vůči vašim kolegům, e, abyste dodrželi svůj řečnický čas. A když se navzájem budete přeřikovat, tak nebude rozumět. Prosím, teď je to na vás. Děkuji už za ten eh, předem eh, poskytnutý aplaus. Pane Frhojgne, já se omlouvám, že se musím vrátit k tomu eh, provodnému zařízení. Eh, musíme se vrátit k tomu, co se dělo eh, na komisi za vašeho působení. Vy jste říkal, že tehdy už v roce 1998 toto zařízení Eh, už eh, tam bylo v roce 1998 pro ty eh, lehká užitková vozidla, ale pak to bylo možné i pro těžká vozidla. A proto komise změnila legislativu ohledně těchto odpojovacích zařízení ve směrnici v roce 2001 takovým pozměvacím návrhem. A v roce 2002 tento text byl změněn i pro motocykly. Takže toto odpojovací, to, to podající zařízení bylo následně změněno tedy ehm, to, to změní textu, které se týkalo u těžkých eh, vozidel a u motocyklů a u lehkých užitkových vozidel vidíme, že to staré nařízení z roku 98 bylo okopírováno, aniž by vzal, byla vzata eh, v úvahu lekce z roku 2001. A to znamenalo, že v nařízení by bylo tedy povinnost eh, výrobce sdělit, zda používají takovouto strategii odpojení eh, a Toto není ale eh, z nějakého důvodu implementováno pro lehká užitková vozidla. Jak a kdy se rozhodlo, že toto nebude platit pro tato lehká užitková vozidla? Právě to se stalo za vašeho funkčního období a my chceme pochopit, proč se to tak stalo kann Sie nicht beantworten, ich weiß das nicht. Otázka, kdo to nebo kdy to bylo přiloženo. Já to nemůžu říct. Eh. Ty služby, které pracovaly na těžkých užitkových vozidlech, tedy nespolupracovaly, nekomunikovaly s těmi lehkými užitkovými. Pán, eh, aby... No, eh, já musím říct, že ta otázka, kterou kladete, to by se muselo přeskoumat. Já jsem se tou otázkou nezabýval, nejsem schopen teď odpovědět, ale já se na to rád podívám a eh, odpovím vám později písemně, ale nemohu vám to teď říci. Dobře, i to je odpověď. Je to poněkud šokující odpověď, nicméně beru to na vědomí. A nyní bych se chtěl eh, podívat na jiné eh, téma, a to je to typové schvalování. To také bylo eh, přijato za vašeho mandátu. A teď vidíme, že protože nebyl dostatek dohledu nad trhem v EU, nebylo žádáno, aby se to zlepšilo. Ale v roce 2007 toto nebylo vůbec e, zvažováno. To znamená, že tento text ani nebyl navrhován v té době. Proč? Protože to přece není žádná jaderná e, věda. E, pomyslet na to, že toto by bylo užitečné mít v legislativě. Ta rámcová směrnice k zavedení Eh, homologace vozidel v celé Evropě. To byl velký pokrok oproti stávajícímu stavu tehdy. My jsme do té doby měli vzájemné uznávání velmi odlišných národních systémů, eh, také eh, různě se s nimi zacházelo a komise je pevně přesvědčena, že tato směrnice, rámcová směrnice byla velkým zlepšením. Já musím říct toto. Eh, ta, tehdy se debatovalo o tom, zda bychom neměli mít evropský systém eh, takový, eh, že by se ta homologace odehrávala na evropské úrovni. A skutečně nebylo to přímo na zasedání CARS 21, ale na okraj tohoto zasedání. My jsme o tom hovořili se zástupci členských zemí a ti nám říkali v žádném případě. To eh, bylo prostě zásadně odmítnuto a já si domnívám, že ani dnes si to členské země nepřejí. A já eh, otevřeně říkám, že já jsem to otázku vůbec neotevřel, poněvadž jsem věděl, že vůbec by se se mnou nikdo nebavil. My jsme prostě udělali to, co bylo možné v té době. Jenom abych to pořádně pochopil. Takže vy eh, jste sice na to myslel, ale protože jste si říkal, že nemáte šanci, tak se to tam nedalo. Jo. Děkuji. Budu hovořit italsky. Chtěla jsem se vrátit k tomu, o čem už hovořil kolega Ekaut a další kolegové. Chci hovořit o povinnostech maximální nebo té povinné transparentnosti eh, výrobců eh, vozidel ohledně deklarace nebo prohlášení eh, o tom, že používají nebo montují do aut ona zařízení. Eh, odpojovací. Chci se vás zeptat, pro vás to Euro 5 a Euro 6 má za hlavní cíl zlepšit kvalitu vzduchu? Eh, eh, no, samozřejmě. Ne pouze, ale také to, to je nějaké statky CAF, to myslím, že vám eh, říkal pan Dumas. Ano, v Evropské strategii pro čistý vzduch skutečně tam byla uvedena tato opatření a cíle bylo dosaženo. My jsme společně eh, vnímali Euro 5 a Euro 6 jako velký pokrok. A eh, když se podíváte, eh, co, jak se vyjádřili frakce v Evropském parlamentu po závěrečné debatě eh, v tomto parlamentu, tak bylo jasné v parlamentu na veřejnosti, že šlo o velký a významný krok vpřed eh, směrem ke zlepšení ovzduší v Evropě a zdraví. Ho přejít přímo k otázce tedy? Mě totiž překvapuje zjištění, že ten eh, cyklus testovací v laboratoři, který se používá um, oficiální eh, společnosti, která tomu měla mandát, uh, už o tomto tedy testovacím systému už tehdy se vědělo, že to není úplně přesné. Uh, Vědělo se, že eh, reálná situace je jiná. A znalo, znali se například eh, jiné možnosti, jako například program Artemis, který byl i financován eh, komisí. Například byl Common Artemis Driving Cycle, což byl mnohem přesnější test, který zvažoval delší časová období s jinou dynamikou cyklu, která více odpovídala realitě. A důvod, proč tento test, eh, testovací cyklus nebyl použit nebo nebyla mu dána přednost, eh, je pro mne velikým zdrojem obav. A já bych tedy chtěla pochopit, jak je možné, že komise eh, o tomto neuvažovala oproti NEDC, protože Artemis dnes nám jasně říká, že vozidla provozu emitují mnohem více, než kolik připouštějí eh, testy NDC. Já vás ale nechám odpověď, prosím. Ehm, ano, to je velmi poučné odpoledne. Ani o tom jsem nikdy neslyšel, to, co jste teď eh, řekla, takže já se k tomu nemůžu vyjádřit. Já skutečně musím požádat komisi, aby toto přeskoumala a e, písemně vám odpovědět. E, já vím, jaké informace jsem měl k dispozici, to si přesně vzpomínám. A sice, že pro lehká užitková vozidla e, a osobní vozidla neexistuje testovací metoda, která by byla schopna měřit emise v běžném provozu. A kladli jsme si otázku, zda musíme počkat eh, se zavedením nových předpisů, než eh, bude tato metoda vyvinuta, anebo můžeme eh, je zavést a poté pracovat na nových zkušebních metodách. Vzhledem k tomu, jak to bylo naléhavé, ten úkol, prostě dopravy přibývalo, emisí také, tak jsme se rozhodli, že předložíme novou legislativu, a současně s tím eh, budeme podporovat vývoj nové metody. Děkuji. Už jenom na závěr, protože ten test už to byl v roce 2004, takže eh, bylo možné i užitečné, aby byl zvážen na jeho užití. Nicméně hovořilo se tu i takzvaných eh, golden car, což je další mechanismus flexibility. Was ist das bitte? Eh, co prosím? No, next, for the, that's for the next okay. one, sorry. Mr. Young. I'll write you. no. Monsieur Verhoeven, eh, merci de... Pane Verhoeven, děkujeme za vaši přítomnost a účast eh, kterou bych nazval nadšenou účastí zde u nás na výboru. Poté, co jste přešel do soukromých služeb, jste se zabýval ekologickými politi- eh, a jinými dalšími aspekty, se kterými souvisí další vaše práce. Já bych se chtěl zabývat naší průmyslovou eh, eh, politikou a rád bych o tom hovořil obšírněji. VHO teprve 2012 eh, stanovila, že dýzlové eh, splodiny NOx jsou kancerogenní. A eh, CO2 je ale více naším cílem ohledně snižování než NOx. Je pravda, že emise NOx se týkají více dýzlu než benzínu. Uvědomoval jste si, že třeba bojovat proti eh, emisím eh, oxidu dusíku, když jste byl komisařem. A také konstatoval jste eh, ideologický pohled, zejména v pracovní skupině CARS 21 v roce 2005. Také konstatujeme, že Evropská unie vede více iniciativy ohledně reglementace dieslu, na základě americké iniciativy eh, Clean Air Act z roku 2012. Eh, Vzpomeňme si na ochranu zájmu průmyslu, eh, amerického automobilového průmyslu. Ještě mám jednu otázku. Domníváte se, že komise byla schovývavá vůči americkým zájmům oproti zájmům evropských výrobců? A ještě jedna otázka. Vidíte nějakou logiku eh, v politice EU, která má velice přísnou eh, eh, reglementaci pro dýzlové emise, což velice omezilo například Volkswagen ohledně dýzlových motorů a vozidel s nimi. Děkuji předem za odpovědi. Já si nejsem jistý, jestli jsem tomu rozuměl úplně přesně, ale pokud se týče eh, boj proti eh, karcinogenům eh, v výkových plynech, Samozřejmě, že strategie, ta strategie se vztahuje na všechny znečišťující látky. To je prostě takto v legislativě. Či zde odpověď na vaši otázku je ano. Pokud se týče ideologických sporů ohledně Cars 21, tak já bych to tak neviděl. Existuje závěrečná zpráva eh, na základě konsensu, ale nebyla ideologicky motivována. A určitě nemohu potvrdit, že by evropská legislativa a předpisy eh, byla eh, vytvářena s ohledem na americké výrobce, to opravdu ne. Okay. Okay, colleagues, we move to the... Kolegové, nyní přejdeme k druhému kolu otázek. Dám slovo každému, kdo na mém seznamu, ale nestihneme to včas. Takže bych chtěla požádat tlumočníky o několik eh, minut navíc Eh, pane Belete, máte slovo. indeed, uh, uh, eh, Dobře, paní eh, předsedkyně. Tak budu hovořit holandsky, poněvadž v Holandsku se toto vysílá přímo v televizi a má to velkou sledovanost. Pokud se týče vaše odpovědi na otázku 10, tak eh, eh, to, co tam eh, píšete, tomu celkem věřím, ale určitě mám dojem, jako mnozí další, že od roku 2007 jsme ztratili spoustu času a vlastně i předtím, protože de facto ty nové zkušební metody tady mohly být daleko dříve. Trvalo to deset let a to je příliš. Nemyslíte, že to tak je? Já tedy eh, nemohu soudit, co se stalo eh, po roce 2009. Otázka je, zda, eh, co se stalo tedy v době, kdy já jsem byl spolu zodpovědný za návrhy komise. Zda v té době došlo k prokrastinaci, ať už vědomě nebo ne, tak to musím říct ne, jednoznačně ne. Pro mě to byly prioritní otázky. Já jsem jednal hned, jak jsem se dozvěděl, že jsou proto dány v předpoklady. Nic jsme nezdržovali. Nicméně, informace, eh, to vlastně pan Kanec řekl dříve, že tady v letech 2005 a 6 už z, eh, ze strany eh, rakouské eh, instituce jsme měli upozornění, že je velký rozdíl mezi mm, výsledky testů laboratorních a mezi reálnými podmínkami. Neměly by tedy ty testy být iniciovány dříve? Já nevím, neměla to rozhodnout komise, nebo, nebo komisař to rozhodla, nebo jak to vlastně bylo? Tak eh, eh, já jsem eh, hovořil o tom dnes odpoledne, že o tom problému jsme věděli a že se to tedy skutečně postupně jevilo jako opravdu čím dál naléhavější. A na základě těchto poznatků bylo nutné abychom eh, bez eh, zaviněného spoždění jednali, a to jsme také dělali. Eh, komise jednala a prvním krokem byl návrh Evropského parlamentu komise, aby tedy při schvalování toho návrhu číslo 15 Eh, komise tedy dostala pověření, ovšem bez časového omezení. Nicméně eh, tady ten požadavek už tady byl od roku 2006. Pan Ertuch. Děkuji vám, pane Frhojgen, že jste přišel mezi nás. Hned položím svoji otázku. Já bych se chtěl dozvědět, jak to vlastně funguje v Evropská eh, komisi. Vždy se hovoří o tom, že komise je strážkyně komise, eh, smluv, pardon, a vždy se říká, že také členské státy jsou zodpovědné za kontrolu, ale jestliže členské státy nezačnou uh, Eh, reagovat, tak si myslím, že by měla začít jednat komise. Jak to funguje v komisi? Existuje nějaký odbor, který se zabývá tím, že členské státy začínají něco prověřovat či neprověřovat, protože komise je strážkyně smluv. Jediný nástroj, který má komise k dispozici, je eh, postup pro porušení smlouvy proti členskému státu. Jinak nemůže komise postupovat proti společnostem či podnikům. Komise nemůže provádět žádné kontroly a vyslat inspektory a podívat se na to, co tam dělají. A kdo je komise? Existuje komise, ale kdo v komisi zodpovídá za otázku porušování smluv je zodpovědná eh, odbor či generální ředitel či komisař, do jehož kompetencí spadají příslušná pravidla. Takže dnes by to byla paní kolegyně Běnkovská. A ještě chci dodat, že komise samozřejmě post- může v případě, případě eh, postupu pro porušení smluv jedná tehdy, jestliže má důkazy. A tyto důkazy získá řádným postupem, který je také přesně stanoven. Také členské státy mají možnost se vyjádřit, členské státy mají možnost eh, se vyjádřit a potom začne postup pro porušení smluv, který je však poslední instancí. A to je jediná možnost, kterou komise má a změnit tuto zásadu, dát komisi možnost eh, provádět evropská pravidla v členských státech, to je myšlenka nepředstavitelná. To znamená, že generální ředitelství zodpovídá za zahájení tohoto postupu. A potom tady zodpovídá komise jako kolegium. Myslím si, že těchto postupů se zahajuje mnoho každý rok, ale jedná se vždy o kolektivní rozhodnutí takže já již nebudu pokládat další otázku. Děkuji vám, pane Frhojgene, jsem rád, že jste tady mezi námi. Bylo by bývalo dobré, kdybyste zodpověděl a odpověděl na první dopis a ne na čtvrtý dopis. Já se chci ještě vyjádřit k odpovědi eh, na otázku 10. Vy tedy říkáte, že jako komisař jste nic nespostil, ale my víme, že problémy s emisemi existují od roku 2005. My všichni jsme toho názoru, že RDE tedy je jediným řešením a mám pocit, že toto navrhl e, v roce 2011 komisař Tajany. To znamená jinými slovy, že mezi dva rokem 2009 a 2011 se ztratil drahocený čas. Ne, to si nemyslím, pan Tajany Zmíněné rozhodnutí mohl vynést pouze na základě studií, které vypracovalo na mé zadání společné výzkumné středisko v roce 2007 a 2009. Euro 5 a Euro 6 tato nařízení vstoupila v platnost a byla schválena v červenci 2007, v červenci. A ještě ve stejném roce také dostalo pověření výzkumné středisko, aby zahájilo nové studie a pokračovalo ve své práci na zkušebních cyklech pro e, osobní auta. Potom, když e, začala být provozována e, vozidla pod Euro 5 a Euro 6, tak potom se rozšířila tato studie i o tato vozidla. Nevím, kde tady došlo ke spoždění, ale bez výzkumu přece nebylo možné říci, že uděláme jiný zkušební cyklus. My přece musíme vědět, jak má vypadat. Na to musí mít příslušné informace informace a údaje. Ano, já také trvám na tom, že já jsem vytvořil předpoklady pro nový zkušební cyklus. Podíváme-li se společně do budoucnosti a zjistíme-li, že e, problém známe od roku 2005, potom se začalo na legislativě pracovat v roce 2011, potom můžeme konstatovat, e, že na zpracování legislativy potřebujeme 11 e, let. Co nám můžete doporučit, aby to šlo v budoucnosti rychleji? No, žádné doporučení vám nemohu dát. Nevím, co se se odehrálo po roce 2009, také se k tomu nebudu vyjedřovat. Existují někdy důvody, proč návrhy zákonů eh, ze strany komise eh, vysí ve vzduchu dlouho, protože rada se tím nezabývá, ale pravý důvod neznám. A opravdu je to velice dlouhá doba. Takže to, co se odehrálo po roce 2009, bude projednávat příště. Vy jste říkal, pane Frahojkené, že jste žádal JRC v roce 2007 a 2009 o určitou věc a oni pracovali o určitých ustanoveních. A v tomto mandátu pracovním jste eh, chtěli jste, aby se zabývali také tou, tím odpojovacím zařízením? Defeat device? Ne. Ne, nebylo tomu tak. A proč? Es gab kein, es gab kein, es gab kein Grund. Nebyl tady proto žádný důvod. Takže byste neměli důvod, aby se tím zabývali. Zadání do... Já bych si jenom chci dovolit eh, vám připomenout, že v nařízení z roku 2007 je článek, o kterém jste se dlouho zabýval, ohledně možných eh, sankcí a tam v článku 5 se píše, že tam nemůže být v určitých vozidel defeat device. Takže vy víte a věděl jste, že zde byla možnost těchto Diffy device. A proč jste nežádali JRC, e aby se konkrétně zabývali právě takovýmto zařízením? Na to jsem přece nepotřeboval žádný výzkum. Odpojovací zařízení byla eh, zakázána. To přece je přesně definováno v nařízení. Tam bylo napsáno zakázáno. A bylo to trestné. Takže vy jste vytvořili nařízení v, roce, v tom roce, abyste zajistili, že evropská legislativa bude respektována. A vy víte, že v určitých bodech, že do roku 2007, žádáte JRC, aby se zabývala skutečnými emisemi a měli jste se zabývat také správnou aplikací nařízení 715 z roku 2007. Takže žádali jste RC, aby konkrétně pracovali i na tomto? aby se zabývali tím problémem mezi tím, co se děje eh, v laboratořích, v laboratorním testu a rozdílem eh, toho, co je potom v reálu. Samozřejmě o to přece šlo. To byl předmět veškeré činnosti a výchozí situací byla také znalost v situace v tomto parlamentu, že prostě všichni věděli, že laboratorní výsledky a skutečné výsledky provozu byly odlišné. A to byl ten důvod, proč ve směrnici dostala komise zadání a proč komise nejdříve pověřila výzkumné středisko vypracovat co nejrychleji novou zkušební metodu. Takže povinnosti je RC je ujistit se tím, že je plněna eh, reglementace a vy říkáte, že jste nežádali o to, eh, aby eh, toto ověřili v daném případě. Tady si opravdu nerozumíme. Společné výzkumné středisko ne ní zodpovědné za dozor nad členskými státy nezodpovídá za to kontrolovat, zdali členské státy plní své úkoly. Thank you. Eh. Děkuji. Já budu mluvit eh, nizozemsky. Děkuji za vaši přítomnost. Váš bývalý kolega Dimas, budu teď citovat anglicky, říká, že byla přijata reglementace a vysoké náklady mohou přivést regulatory k tomu, aby oslabili eh, reglementaci a také eh, se mohou rozhodnout, aby se eh, snížily na minimum výdaje za takovouto, takovéto nové technické zařízení. Viděl jste o těchto slovech pana Dimase? Nevím, odkud získal kolega Dimos tuto informaci. Já jsem s výrobcem nehovořil o této otázce. Výrobci si mi také nestěžovali, ale já předpokládám, že to, o čem hovořil tady kolega Dimas, to se týká CO2 a za to já jsem nezodpovídal. To byl jeho obor. Ve svých odpovědích jste se několikrát zmínil také o americké legislativě. Došlo ke kontaktu mezi komisí a americkými orgány ohledně kvality ovzduší a jejich norem na úrovni komisařů? Ano, to předpokládám. Já to přesně nevím, ale již celá léta existuje spolupráce mezi Evropskou unii a americkými regulačními úřady v mnoha oblastech. Dochází také k výměně špičkových úředníků, takže já jsem přesvědčen o tom, že existovaly kontakty, ta, tyto musely také existovat kvůli spolupráci v, rám, v Ženevě v rámci UNECE. E. Takže jak vysvětlíte skutečnost, že USA, především Kalifornie, udělali daleko větší pokrok a mají daleko přísnější eh, limity než v Evropě. Takže tady byly úplně jiné předpoklady, za níž lze tuto legislativu schválit. Takže podle vás eh, to byla špatná rozhodnutí, nebo na základě informací, které teď máte, eh, byste se rozhodli jinak? Zákonodárce Evropské unie, my tady hovoříme o Euro 5 a 6, se rozhodl, Eh, a udělal tenkrát správné rozhodnutí. Já toto rozhodnutí sdílím. Já jsem přesvědčen o tom, že tehdejší rozhodnutí bylo správné a vhodné. Já vždy hovořím holandsky, nejen když je tu holandská televize a budu takto postupovat dál. Nechápu, proč v roce 2007 vy pane komisaři Frohojkne, jste se rozhodl, že budete postupovat klasicky. Došlo k určitým incidentům v roce 98 s výrobci kamionů v roce 98 a vy v roce 2007 jste zavedl eh, homologaci a kontrolu ve členských státech. Členské státy hm, tak to nemuseli konat svou eh, povinnost. Komise tedy správně zavedla evropské eh, kontroly. Proč jste tedy zvolil ten klasický postup? když víme, že automobilový průmysl je mezinárodní, globální. Die, uh, ihre Frage vaší otázka k domněnce, že komise údajně věděla, že členské státy neplní své kontrolní funkce, tak tento váš názor nemohu stílet. Já jsem o tom nic nevěděl. To se dá lehce tvrdit já také neznám žádné řízení pro porušení smluv, mimo jedné výjimky, kde bylo zahájeno toto řízení proti jednomu členskému státu. To bylo proti Německu to byla klimatizace u Daimler Bence. Jinak žádné řízení kvůli porušení smlouvy nenastalo a nebylo zahájeno. A to souvisí podle mého názoru také s tím, že informace o zásadních nedostacích při provádění evropských předpisů neexistovaly, nikdo to nenohlásil, takže já opravdu toto neznám a také nic neexistovalo, jinak bych to býval věděl. Eh, GRC eh, ob dat moment... Společné výzkumné středisko v době, kdy vy jste byl komisařem, vyjádřilo pochybnosti ohledně kontrol prováděných v členských státech a automobilového průmyslu. Jak to, že vy jste neslyšel tato varování? Já jsem tomu úplně nerozuměl. Kdo eh, tady vznesl určité námitky? Společné výzkumné středisko JRC. A myslíte společné výzkumné středisko? já jsem nerozuměl úplně. Společné výzkumné středisko, že mělo pochybnosti o tom, že by členské státy nedokázaly plnit povinnosti vyplývající z Euro 5 a 6? Ne, o tom mi není nic známo. Určitě jestli existuje nějaký dokument, tak tam to možná bude eh, formulováno. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Frhojgene, již nemáme mnoho času a proto se chci vyjádřit k otázce 10. Tady jste hovořil o tom, že tady byly problémy s dodržováním zákonu ze strany eh, podniků a také komise nedozoruje to, jak členské státy kontrolují dodržování předpisů. A v této souvislosti mě zajímá, když si to dnes představíte a nechme e, celé provádění stranou a co byste tedy řekl, jak bychom to mohli dnes dělat lépe, jak by to mohlo probíhat rychleji, především na pozadí dosažení cíle, že chceme zlepšit kvalitu vzduchu. A to je vlastně cíl legislativy. A jak bychom to mohli dnes rychleji uskutečnit? Existují nějaká zlepšení v oblasti legislativních postupů? To je otázka politické vůle. Existuje celá řada příkladů, kde dokáže být Evropská unie eh, překvapivě rychlá v případě, kdy jsou splněny e, podmínky, takže je důležité hodnocení dopadu, nemůžeme udělat nic, aniž bychom měli impact assessment a pak musí být předložen návrh komise. Jestliže je vůle na místě a sice na obou dvou stranách jedná se o spolurozhodování, takže potom neexistují žádná pravidla, která by zabránila rychlému rozhodování. Je to otázka politické vůle. A zkušenost jsme udělali s tím, že legislativa, pokud je dlouho ve vzduchu, tak někdo se ji snaží zablokovat. Já bych doporučil, že když uděláme závěrem bilanci, tak já bych doporučil aby se také zvýšila povědomost na úrovni členské státy o naléhavosti problému. Takže opravdu nestačí, jestliže komise se o to stará já si myslím, že na úrovni členské státy je to třeba podpořit. Takže myslíte si, že členské státy nedostatečným způsobem e, dozorují provádění ustanovení, která jsou schválena. To jsem neřekl, ale je třeba mít důkazy a tyto důkazy za mého funkčního období nebyly předloženy. A existuje tedy jedno jediný eh, postup eh, z hlediska porušení smlouvy a to se týká klimatizačních jednotek. Takže tady nevidíme, že tady vznikly nějaké velké problémy a nemělo by se to zakotvit v rámci legislativy. Pan Rike. Euh, Dobrý večer, pane Freude. To, co je typické pro komisi, je to, jak připravuje tento text, následně má vidět nad jeho aplikací. A e, k tomu je zapotřebí velice kompetentních e, úředníků, aby mohli předložit ten nejlepší text na té možné nejlepší technické a právní úrovni. A Následně se ten text mění prostřednictvím komitologie. Takže první otázka je, myslíte si, že kolegium komisařů je zodpovědno za administrativu? Oh. Řekněme to následovně. Fakticky ano. Jak veřejnost a média v Bruselu a také členských státech a především vy jako Evropský parlament činíte zodpovědným komisaře za to, co mu zašle generální ředitelství nemá smysl, abych se vám snažil vysvětlit, že existují věci, že komisaři nemohou a nesmějí mít na určité věci žádný vliv. Já už nemám chuť diskutovat o vnitřní Eh, organizaci komise z hlediska kontroly hovořit. Vy víte, že já jsem se před lety snažil o tomto tématu hovořit. Eh, dokud komise se chápe za jednotný orgán a my nemáme plnou zodpovědnost za jednotlivé rezorty, tak eh, pokud potud je obtížné. zcela eh, převzít odpovědnost za to, co se odehrává v jednotlivých generálních ředitelstvích. Druhá otázka. My jsme vás vyslechli a když vás posloucháme, jak odpovídáte, a po těch všech slyšení, která už jsme vedli, tak je nám zjevné, že celý ten vesmír, který se točí kolem eh, automobilového průmyslu, je jasné, že ty laboratorní text, eh, testy neměly nic společného s, eh, s skutečností, s provozem reálným. A vy jste říkal, že jste neměl informace v patřičné domě. Prosím, můžete dokončit otázku? Takže mám prostou otázku. Máte za to, že, jste, mm, že vám bylo špatně poraděno vaší administrativou? ne, tohoto názoru nejsem zcela naopak. Já jsem si vždy vážil vysoké kompetence spolupracovníků, mých spolupracovníků v generálním ředitelství, především těch, kteří se zabývali regulací automobilového průmyslu. A nikdy jsem neměl pocit, že jim nějaké kompetence musím odebírat. Paní Thun von Honstein. Děkuji vám. Pane komisaři, pokusím se hovořit německy. Děkuji vám za to, že jste přišel mezi nás. Já mám dojem, že my tady vedeme s vámi takovou diskusi vlastně z hlediska toho, že dnes máme znalosti, které jsme nedávno neměli. Nedá se Eh, neustále diskutovat o tom, proč jste nedělal to, co eh, eh, proč neděláte nyní, proč jste neudělal to, co bychom udělali nyní. To se také stále ptali eh, Mazověckého, proč jste neodstranil komunisty a proč jsme hned nezakázali okamžitě nacionalistické organizace, když bychom bývali věděli, jak vyrostou za Kačinského. Takže to mně připadá taková hypotetická diskuse, která mě připomíná eh, zdejší diskusi. A já mám opravdu ten dojem, že kolegové položili hodně otázek, proto tyto otázky nechci klást. Ale v současné naše znalosti bychom měli využít pro budoucnost. Měli bychom také využít eh, tyto znalosti pro ochranu spotřebitelů v Evropě tak, aby byli spotřebitelé chráněni před těmito podvody, protože tyto dopady jsou špatné pro zdraví. Já vám velice děkuji za vaši uh, otázku a nebudu hovořit tady o hypotetických tvrzeních v politice. A rozhodující otázka, kterou jste položila, takže co byste vlastně udělal vy, kdybyste dnes byl komisařem, pane Verheugene? V tomto případě, o který se tady jedná, se nejedná o převod znalostí mezi komisí a dalším subjektem či v rámci komise. Nejedná se o komunikační problém mezi komu, komisí a dalším subjektem. Tady máme jasné porušení zákona. A na to bychom neměli zapomenout. Určitá společnost zjistí, že nesplní zákonné cíle a namísto toho, aby to jasně řekla, anebo vytvořila jinou e, nákladovou strukturu, tak pak se společnost rozhodla pro používání podvodné techniky. Já nevím, jaký politický závěr bychom měli vyvodit pro další činnost komise, protože komise nemá možnost prověřovat chování jednotlivých společností. Jestliže je vůbec kontrola možná, tady někdo chtěl podvádět. A to není systémová chyba, kterou tady máme. Tady se jedná o případ podvodu. Well, Mr. Verheugen, I... Pane Fragone, já jsem asi jednou z poslední, eh, která se bude mluvit, eh, čili něco v budoucnosti. Ten eh, skandál nebyl odhalen v EU, byly to nevládní organizace ze Spojených států, čili nebylo to nalezeno v našem systému, takže myslím, že není správně říci, že to není systémová chyba. Každopádně Eh, každý, kdo v tom systému nějakým způsobem je zapojen, se na tom nějak podílel. Nicméně, když se podíváme do budoucna, jakým způsobem by bylo možné ten systém napravit. Máte vůbec nějakou představu, eh, jak by se to dalo napravit? Vaše teze s tou tedy opravdu nesouhlasím, že tedy bychom eh, museli být schopni eh, odhalit takovéto eh, věci. Já si myslím, že toto je možné jenom v případě výkonného nového testu. Takže v Evropské unii je to pouze otázka testovací metody, nikoli odpovědnosti členských států, komisa a tak dále. Já myslím, že každá součást systému do toho má co mluvit a e, má určitou zodpovědnost. Nejsou to jenom tedy testovací metody. No, ono jsou to členské země, e, které to provádějí, nikoli komise, ale e, čím spolehlivější a bezpečnější je metoda, tím tedy je větší pravděpodobnost, že se podaří přestupky a narušení eh, odhalit. Ano, to je pravda, ale přesto, jak můžeme zlepšit eh, závazky členských zemí a jejich povinnosti sledovat trh a tak dále. Já se obávám, že tady moc nenaděláme, jakožto evropské instituce. Otázka, eh, kterou tady kladete, Eh, se opírá o systém a konstrukci integrace Evropské unie. Ta prostě je daná. Eh, Evropská unie nemá žádnou svoji jakoby státní zprávu. To dělají členské země. Eh, trošku jinak je to ve Spojených státech. Tam má federální vláda vlastní administrativní aparát. Čili provádění unijního práva je výhradně záležitostí členských zemí. A proto tato debata se musí odehrávat také v členských zemích. Prostě eh, realizace unijního práva, tak to se tu eh, dělá, tu nedělá, ale to je skutečně eh, hlavní, hlavní povinnost. Já myslím, že v českých zeměch by se mělo eh, uvažovat také o tom, eh, jak tedy eh, měřit to, zda je to, ta realizace v českých zemích přiměřená. Děkuji. Je pozdě, ale že bych se chtěl vrátit k tomu typovému schvalování. Odkud přišla ta myšlenka samotestování ze strany výrobců automobilů? Das ist ein, das ist ein allgemeines... To je obecný princip v legislativě k eh, společnému trhu. Eh, to patří k certifikaci a k tomu patří také to, že eh, testy provádí výrobce. To je například systém, tedy základ toho systému CE. Zde výrobce prohlašuje, že jeho produkt odpovídá plně před, eh, předpisům Evropské unie. To je základní princip společného trhu, který se uplatňuje v automobilovém průmyslu a mnohde tomu tak skutečně je. Já si vzpomínám, že eh, v té pracovní skupině na vysoké úrovni CAS 21 eh, ta otázka také byla zodpovězená. A sice v kterých oblastech je možné eh, provádět eh, testy výrobcem, kdy to eh, má dělat třetí strana. V příloze tam existuje příloha, kde se stanoví, kde to tak může být. Můžu eh, přesně ohledně CARS 21. Spotřebitelé, ti, kdo kupují ta vozidla, mají specifický zájem. V Jinkové výboru jsme se zabývali také e, zájmem spotřebitelů. Nemyslíte si, že by spotřebitelé měli dostat většího sluchu, zejména co týče typologického schvalování? Protože tam je silný jejich zájem, tam je jenom jeden jediný jejich e, reprezentant. E, samozřejmě, že je třeba, aby bylo spotřebitelé slyšet a e, než komise předloží návrh, e, přece všechny zainteresované strany jsou dotázány. E, čili K21 ten nebyl vypracováván, ta nevypracovávala samotná návrh zákona, ten byl zpracován na základě široké konzultace. Ale pokud nemáme spoustu informací například o životním prostředí, o spotřebitelský záležitost, není vám to teď líto, když se podíváte zpátky, že jejich eh, hlas nebyl slyšet tehdy bezprostředně? Ich kann Ihnen versichern, uh... Mohu vás ujistit, že v případě K21 eh, byl velice hlasitě slyšet hlas ochránců životního prostředí, stejně tak spotřebitelů a také odborářů, takže tady nemám čeho litovat. Děkuji. Poslední řečník? Pane Prohojgne, když bývalý komisař nám má přečíst text anglicky, který sám nenapsal, e, a má ho tedy z Evropské komise, tak e, mě to tak trochu šokovalo. To jsem chtěla říci. E, komise nenavrhla významné snížení NOx v návrhu legislativy Euro 5, protože technologie tehdy na to nebyla. Ale studie dopadu vaší komise eh, tady hovoří o této technologii. Hovoří právě o tom, takže já se ptám, zda tím skutečným důvodem nebylo to, že komise považovala tuto technologii za příliš drahou, protože o té ceně se tu hovoří. A proto tedy se takto o tom nezmiňovala. Možná, že jsem se nevyjádřil eh, jasně, eh, a to se mi zdá z vaší otázky. Já jsem to řekl v souvislosti s otázkou, proč Euro 5 a Euro 6 eh, nebyly od počátku předloženy komisí jako jeden návrh. U Eura 6 eh, tam bylo více důvodů, ale hlavním důvodem bylo to, že eh, jsme neměli posouzení dopadů. Ale dalším důvodem bylo to, že v roce 2005, kdy byl tento návrh přeložen, technologie dosud nebyla k dispozici. Toto je důvod, proč Euro 5 a Euro 6 nebyly od začátku předloženy jako jednotný návrh. Ale eh, už v roce 2006 jsme si vyjasnili s parlamentem, že to bude jeden legislativní balíček. Moi, moi, moi je crois que... Já si myslím, že se neschodneme, když jste říkal, že tehdy to nebylo takovéto hodnocení, protože to bylo. Ale mám ještě jednu velkou otázku. Eh, Kdybyste dnes byl komisařem vzhledem ke skandálu s Volkswagenem, zahájil byste eh, postup pro porušení smluv u států, které homologovaly tato vozidla? Já myslím, že bývalý komisař nemůže odpovídat na takovou otázku. To opravdu není fér vůči, vůči kolegům, kteří v komisi v současné době nesou tuto zodpovědnost. To by bylo skutečně velmi laciné, kdybych tady řekl, kdybych do toho mohl mluvit, tak bych udělal to a to, to opravdu ne. To by skutečně bylo nefér. Děkuji vám. Děkuji vám za tyto odpovědi. Je velmi pozdě. Já vám chci srdečně a upřímně poděkovat, že jste přišel a odpověděl na mnoho otázek. Eh, pořád máme ještě mnoho nezodpovědných otázek, ale budou další slyšení a to nejbližší bude příští pondělí eh, s panem Potočníkem a s panem Tajánem. Takže uvidíme se. Naschledanou.